Ještě jednou prosím ticho. Sorry, please, can you... Milí kolegové, buďte tak hodní, utište se. Děkuji. A když mi dovolíte, budu mluvit italsky. Prosím, posaďte se protože musíme začít. Jdeme na to. Všechny vás zde srdečně vítám, milí kolegové. Máme před sebou poměrně zajímavý program na dopoledne, protože zde máme velice důležité hlasování o jednotném digitálním trhu. Proběhlo hodně práce na toto téma a jsem ráda, že zprávu paní Kamerwert můžeme dnes schválit, což je velice důležitá zpráva pro digitální jednotný trh. Eh, zangažováno je zde celá řada výborů, náš výbor je v této práci ústřední. Je to dnes také zajímavý program mimo jiné, protože nám představí velice zajímavou studii na téma internacionalizace vyššího vzdělání. Máte-li námitky k pořadu jednání, nyní by byla ta chvíle protestovat. Nejsou námitky, dobrá, takže zápis 15. října, opět nejsou-li připomínky, bude zápis schválen. Mod tlumočení, máme italštinu, němčinu, francouzštinu, bulharštinu, slovinštinu, řečtinu, dánštinu, Eh, latištinu, malčtinu, polštinu a tak dále. A schůze, jako vždy, je přenášena po internetu. Než začneme, mám pro vás několik důležitých otázek. Za prvé, pan Tajány nám všem poslancům poslal eh, připomínutí o ceně Lux, Lux Prize, což je velice důležitá kinematografická cena, kinematografické ocenění. Máme zde tři filmy kulturně velice zajímavé. Včera jsme měli poprvé eh, velkou akci, kdy byly zároveň promítány dva ze tří filmů na budovy EP. To bylo v rámci Lux Days, které potrvají již do 23. listopadu. Ty akce byly naprosto nabité, nebylo tam ani jedno místečko. Byly to filmy Mustang a Mediterranea. A to promítání probíhalo najednou v deseti státech, takže to byla skutečně akce na evropské úrovni. Takže, jak asi víte, do 23. listopadu můžete hlasovat a prosím nečekejte až na poslední chvíli. A potom Evropský parlament, tedy my, oznámíme vítěze. Zde u dveří máte veškeré informace o promítání filmů jak v parlamentu, tak v celé řadě členských států, mimo jiné u nás v Itálii kde eh, jsou tito tři finalisté účastníky nejrůznějších festivalů. A myslím si, že je na nás, abychom toto sdělení dále šířili. No a vyhlášení vítěze proběhne ve Štrasburku na plénu. Pan Schulz oznámí vítěze a přítomní budou všichni tři finalisté. Jak víte, tak eh, ten vítěz respektive všechny ty tři filmy jsou titulkovány ve všech jazycích EU. A to znamená, že v Evropě jsou tyto filmy přístupné všem. Takže prosím, zúčastněte se a propagujte evropskou kinematografii. Pak ještě další důležitá věc. 3. prosince Máme potvrzenou interparlamentní konferenci, kterou zajišťuje výbor Kult z 29 národními parlamenty. Obdrželi jsme velice pozitivní reakce. Přítomno bude více než 14 předsedů výborů a zastoupeni budou všichni parlamentáři, takže myslím si, že to je velice dobře vyvážená aktivita. Hovořit se bude o vzdělávání, o mládeži a vlastně poprvé nám dokonce potvrdili přítomnost i komise a rada. Nejde o to, abychom hovořili o mládeži, ale s mládeží, protože zde bude zastoupeno Evropské forum mladých a to jak při těch úvodních projevech, tak na každém panelu. Budou tam tři panely, kde bude vždy jeden zástupce mládeže, budou to panely národních parlamentů. Přizvali jsme i zástupce Evropské investiční banky, který nám bude vykládat o investicích do vzdělávání a kultury a v tomto případě i do mládeže. Doufám, že to bude iniciativa s pozitivním ohlasem. Poprosím, abyste jak řádní, tak náhradní členové přišli. Bude to, myslím, docela zábavné. Svým způsobem je to naprosto unikátní příležitost jak se národní parlamentáři mohou dostat do situace, kdy mohou diskutovat přímo o agendě našeho výboru, našich výborů v parlamentu a o parlamentu jako takovém. Tak pak ještě jedna věc. To je něco, o čem mnoho kolegů asi už ví. Poslali jsme totiž dopis místo předsedovi Timmermansovi. Byl to dopis na to téma, že jsme neformálně zjistili, že něco, co je pro nás velice důležité a o co jsme jako parlament žádali, je ohroženo. Jde o to, že rok 2018 by měl být Evropským rokem kulturního dědictví. Žádali jsme to my, žádala to celá řada asociací. A my jsme poslali eh, dopis panu Timmermansovi, eh, kde vyjadřujeme své obavy o to, že možná tento Evropský rok bude zrušen a to by se stalo jaksi bez konzultace s Evropským parlamentem. Takže to jsme poslali panu Timmermansovi. Podporuje nás celá řada koordinátorů, bude se to projednávat i na plénu. A teď jsme dostali reakci z kanceláře paní Mogherini, že i oni nás podporují, že tedy vzdělávání musí mít větší přítomnost v Evropě jakožto právo, jakožto standard i pro uprchlíky, pro lidi, kteří přicházejí do Evropy. A je potřeba lépe využívat zdroje, které jdou na programy migrace, integrace a spolupráce. I v uprchlických táborech musí být pokryty potřeby na vzdělávání. Hmm a i ve třetích státech. Eh, v budoucnu zaběhneme do větších podrobností, protože mimo jiné na příštím plénu ve Štrasburku bude projednáváno usnesení od výboru DEVE, ke kterému jsme předložili pozměňovací návrhy. Tolik tedy z mé strany a teď budeme hlasovat. Bude to tedy hlasování o tom stanovisku směrem k aktu o jednotném digitálním trhu Petra Kamervert. 9. července během našeho zasedání konference předsedů potvrdila, že ITRE a IMCO budou podle článku 55 příslušnými výbory, ale vzhledem k tomu, že jsme my požádali, aby Kult, Empl a Libe byly přidružené výbory podle článku 55 jednacího řádu, je toto skutečně více než obyčejné stanovisko. Protože zde máme rozšířená stanoviska z našich výborů, přičemž Petra Kamervert představila návrh stanoviska 23. Eh, září. Termín pro návrhy byl 30. září, předloženo jich bylo zhruba 140 a proběhla velice kvalitní spolupráce mezi spravodajkou a stínovými spravodajmi. V tom textu se objevuje celá řada důležitých kompromisů, je to velice dobře vyvážené. Než e, dojdeme, dospějeme k hlasování, tak prosím připravte si hlasovací kartičky. Pak se zeptám e, Petry, jestli chce něco říct předtím, než začneme. Herzlichen Dank. E. Děkuji mnohokrát. Ano, nebyl to jednoduchý úkol, který jsme před sebou měli. A chtěla bych srdečně poděkovat všem stínovým zpravodajům, ale také sekretariátu, našemu a sekretariátu frakcí. Já jsem se snažila vypracovat co nejvíce kompromisů a utřídit věci tak, aby dobře zapadaly do těch komplikovaných zodpovědností, které jednotlivé výbory zde máme, aby to bylo tak zkrátka vytříděno, abychom v té finální zprávě měli vše tam, kam to patří. No a nebylo to úplně jednoduché. Takže ještě jednou díky všem, kteří mi s tím pomáhali. U kompromisů se mi bohužel evidentně ne v každém případě nepodařilo uspokojit úplně všechny, ale doufám přesto, že ve finále tato důležitá zpráva obdrží velkou většinu. Protože e, toto je důležitá zpráva jak pro letošní, tak pro příští reformní rok. My jako výbor Kult zde máme i vlastní část odpovědnosti a já si myslím, že touto zprávou můžeme vyslat velice důležité signály komisi v tom smyslu, jakým směrem to pak půjde dál. Ještě jednou díky a to je vše. Grazie Petra. E ringrazio anch'io molto il segretariato per il paziente. Děkuji. Také děkuji sekretariátu za skvěle odvedenou práci. Především Fabianovi, který vedle mě. a stínovým zpravodajům. A nyní s vaším dovolením přejdeme k hlasování. A co se týče toho finálního hlasování, tak jsme chtěli eh, hlasovat společně takže to není nic mimořádného. Budeme tedy hlasovat hned o prvním kompromisu. Kde proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2. Omlouvám se. Takže co se týče kompromisu 2, tak tady byla žádost, otázka, jestli potvrzuje Denory, takže budeme hlasovat jmenovitě u kompromisu 2. Bylo tady požádáno o jmenovité hlasování. Čtvrtina členů musí říci, že jsou pro. Tady alespoň 8 lidí, to znamená, Takže budeme hlasovat rukama, jestli souhlasíme s tím, aby se eh, jmenovitě hlasovalo o kompromisu. Takže to je demokratické rozhodnutí výboru. Prosím, zvedněte ruku, pokud chcete jmenovité hlasování. Vidím, že tedy tři, čtyři osoby jsou pro. Dobře, takže ještě jednou zahájíme hlasování. Kdo tedy chce, aby se hlasovalo jmenovitě? tři osoby. Kdo je proti? Dobrá, tak v tom případě už nepotřebujeme. Dobrá, tak v tom případě tedy budeme postupovat podle běžného postupu. Nyní nás čeká kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis tři, takže Omlouvám se ještě jednou. Máme tady žádost o jmenovité hlasování. Chcete zopakovat hlasování? Dobrá, tak to uděláme takto. Pokud všichni souhlasíte, tak v případě všech kompromisů, pokud eh, paní Adenolfi to tak chce, to tak bude probíhat. Budeme tedy hlasovat o všech kompromisech, takže Eh, jmenovitě. Takže tři osoby o to žádají, takže máme tu samou menšinu, takže můžeme říci, že u všech kompromisů nebudeme hlasovat jmenovitě. Dobrá, takže v tom případě můžeme pokračovat u kompromisu 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní nás čeká kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Nyní nás čeká pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací, pozměňovací návrh 50. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis. Omlouvám se, Nevidím pořádně bez brýly, mám špatné brýle, takže kompromis 5. Kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 28, kde je pro, kde je proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 37, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 57 na spodku stránky, kde je pro, kde je proti. Ještě jednou, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme si to ověřit. Takže zahajuji hlasování k 57. I close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní nás čeká pozněvací návrh 60. Je to tak? Kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 61. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 3. Ověřit co? Kompromis 10? Dobrá, tak kompromis 10 zahajuje hlasování. Eh, close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, pardon. Takže teď nás čeká 76. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou pro? Proti? Drželi se? Myslím, že zamítnuto ověřit. Dobrá, tak ověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to o jeden. Dobrá. Tak nyní 78, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 157, pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 3 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato. Nyní 70, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Možná jsem udělala chybu. Můžeme prosím ještě znova hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, to bylo zamítnuto, ale radši to věříme. Zahajuji hlasování. 70 teď. 70. Aha, tak pardon. Takže jasně to nebylo přijato, takže uzavírám hlasování. Tady to bylo Zamítnuto. Takže teď nás čeká 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A nyní kompromis 13 na další stránce. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 14 na další stránce. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16, na další stránce pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17, <clears throat> pro, proti, zdrželi se přijato. A teď nás čeká pozněvací návrh 112. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19, kdo je pro, <clears throat> proti, zdrželi se přijato. A nyní pozněvací návrh 150 na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Možná zamítnuto, ale Raději bych si to zkontrolovala. Close the vote. Uzavírám hlasování. A ne, přijato. Takže nyní nás čeká další 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní nás čeká kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Nyní pozněvací návrh 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Zamítnuto. Zamítnuto, zamítnuto. Dělala jsem chybu. Nyní 172, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 93, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 102. Kde je pro? Mám pravdu? Ano, je to tak. Dobrá, tak 102 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 133 pro, proti, zdrželi se přijato, 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 148 pro, proti, zdrželi se přijato, 100 možná lépe to ověříme, zahajuje hlasování <clears throat> o 148. Mick Michaels. Uzavírám hlasování. Přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to o jeden hlas. 168 pro, proti, drželi se přijato. 179 pro, proti, zdrželi se přijato. Hmm. Zahajuji hlasování, uvěříme. 179. Uzavírám. Přijato. 180. Kde pro? Proti. Drželi se přijato. 182. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 183. Kdo je pro?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 4 od zpravodajky, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27 na další stránce pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Good. Not everybody voted. Okay. Okay. And so is adopted. Bylo přijato 19 hlasy pro, 6 proti. Tři se zdrželi. Blahopřeji, Petře. Dám ji na chviličku slovo, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně, milé kolegyně, milí kolegové. Eh, za tento tak jednoznačný výsledek, ale chtěla bych využít této příležitosti. Eh, prosím, buďte potichu. Eh, hovoří paní zpravodajka. Chtěla bych využít této příležitosti nejenom poděkovat všem kolegům z frakce, sekretariátu, stínovým zpravodajům, ale chtěla bych obzvláště poděkovat někomu a to má k tomu důvod. Je to Livia Regusová, to je naše eh, poradkyně naší frakce, eh, která nás která přejde z výboru pro kulturu do výboru pro zaměstnanost a možná bychom měli eh, dnes poděkovat za výbornou spolupráci a můžou to potvrdit kolegové i z jiných frakcí, takže bych eh, Lívy chtěla popřát všechno nejlepší v budoucnu ve výboru EMPL a jsme smutní, že nás opouští. Děkujeme za spolupráci. Já se připojuji k tomuto poděkování, protože je to pravda, že Lívia není eh, nejenom velmi inteligentní člověk, se kterým se velmi dobře pracuje, ale pracuje velmi dobře, velmi odhodlaně, také společně se všemi poradci pro politiku. Chcete se někdo vyjádřit? Jurius? Eh, děkuji. Eh, co se týče té ceny Lux, já vím, že se o tomto hovořilo hodně, ale včera během hlasování byla oficiálně prezentována tato cena. A já si myslím, že současné hlasování o jednotném digitálním trhu, tak jsme dosáhli velkého pokroku a chtěl bych poděkovat Petře za odvedenou práci. Chci říci, že máme před sebou ale ještě velký kus práce a musíme tedy eh, být pilní. Eh, děkuji za tuto připomínku a chtěla bych připomenout kolegům, ano, že je to pravda, že v půl osmé večer se eh, v několika městech vysílal film Mediterránea a měl tam být místo předseda Tajány, ale to hlasování trvalo déle ale nemohli jsme to posunout, protože to eh, bylo vysílání v přímém přenosu, hodně televizí, proto eh, Marisel eh, Rossetti to přednesla, ona pohovořila jménem poslanců a každopádně se na ty filmy můžeme podívat v parlamentu v našich městech. Máte pravdu, že to nebylo úplně ideální, ale tak to bylo. A potom, když se hovořil o té dlouhé eh, cestě, kterou máme před sebou, pokud je o jednotný trh, ale určitě eh, nalezneme vyvážená řešení. A nyní eh, přejdeme k dalším třem zprávám. Začneme s kolegou Damianem Dragiči, který pohovoří o velmi zajímavém tématu vyučování o EU ve škole. Víte, že tady tato zpráva z vlastního podnětu, to byla práce pana Dragicio. Už jsme si vyměnili eh, názory na předchozí schůzi. Bylo to velmi zajímavé a je to téma, které přichází opravdu ve velmi vhodný moment. Musíme nalézt eh, kulturní kořeny, musíme to také navázat s aktivním občanstvím a určitě to vzbudí zájem evropských občanů. Už jsme o tom hlasovali a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 19. listopadu ve 14 hodin a má slovo pan Dragiči. Dear chair, dear colleagues, good morning. Děkuji, dobré dopoledne. Dovolte, abych vám krátce prezentoval zprávu o vyučování o EU ve škole. Jak už jsem zmínil během první výměny názoru, mám za to, že vyučování o EU ve škole je zvláště aktuální ve stávajícím kontextu, ve kterém sociální a politické dopady hlavní nebo velké politické ekonomické krize, kterou zažívala Evropská unie během posledních let, možná spochybňují společné hodnoty Evropy a evropské instituce, včetně evropské identity. Řada občanů ví velmi málo o Evropské unii a o tom, jak fungují instituce Evropské unie. Následně se tedy cítí od odcizení evropskému politickému projektu, vnímají politický a demokratický deficit v procesu rozhodování, což jasně vyplilo, vyplynulo z posledních voleb do Evropského parlamentu, kdy pouze 42,61 občanů a pouze 27,8 mladých šlo k volbám, což je ta nejnižší volební účast, kterou jsme zažili od roku 1979. Tato situace by se dala zlepšit, pokud by občané byli lépe informováni, více se angažovali a aktivně zajímali o proces evropského sjednocení. Dalo by se to dosáhnout tím, že by se posílila dimenze, evropská dimenze ve školním vzdělávání, tak aby žáci měli pocit, že přináleží k EU. Do společenství přijímání nadna- mezinárodních a multikulturních společností může také pomoci občanům naučit se pracovat ve složitějším a globalizovanějším světě. Kromě toho je potřeba a je nutné tuto, tento rozměr zavést. Konec konců už v roce 1976 byl přijat první program v oblasti vzdělávání. Evropský rozměr vzdělávání je neustále od té doby na politickém pozadu. Evropský rozměr vzdělávání je sice složitá, vícevrstevná otázka. Tato zpráva se soustředuje pouze na jednu klíčovou záležitost a to tedy vyučování o EU ve škole, možná tedy evropský rozměr školního vzdělávání. Vycházíme totiž z toho, že ve škole by se mladí, měli připravit, mladí lidé měli připravit na to, aby aktivně se mohli účastnit života integrovanější Evropy a globalizovanějšího světa. A následně tedy všichni žáci by měli mít větší znalosti o Evropské unie, tak aby se byli schopni kriticky zamýšlet nad evropskými záležitostmi, včetně hodnot, ze kterých vychází evropská integrace a jaký to má dopad na jejich zemi a na jejich vlastní činnost. Tedy rozměr, evropský rozměr chápeme jako průnik dvou propojených aspektů. Za prvé, tedy dozvědět se více o evropském zeměpise, historii, kultuře a Evropské unii, včetně fungování jejich institucí. Druhý aspekt je v podstatě občanská výchova. Eh, hlavním prvkem má být tolerance, znalost a chápání jiných kultur, demokratické hodnoty a lidská práva. Tento druhý aspekt evropského rozměru ve vzdělávání má pomoci mladým lidem získat určité dovednosti a znalosti, které budou potřebovat k tomu, aby se mohli aktivně účastnit života pluralistické demokratické společnosti a e, prosadit své názory. I když většina členských států postupně zapojuje evropský rozměr do svých osnov a do vzdělávání učitelů. U osnov se to hra udělat více. Totež platí i pro pedagogické metody, učebnice a podobně. Vzhledem k tomu, jak málo naši občané vědí o Evropské unii, je potřeba zviditelnit Evropskou unii v pedagogických materiálech na všech úrovních a ve všech typech vzdělávání, včetně vzdělávání odborného a odborné přípravy. Především je potřeba se věnovat pedagogické přípravě, tak aby učitelé byli schopni vyučovat o Evropské unii a o jejich hodnotách, jak teoreticky, tak prakticky. Učebnice by se měly snažit šířeji pokrýt evropskou problematiku a zároveň je potřeba je přizpůsobit lépe potřebám příslušné věnové, věkové skupiny a zájmům studentů. Dali by se zlepšit pedagogické metody studenti by měli více se pracovat interaktivně, měli by mít více vnějších stimulů a dozvědět se, jak vlastně Evropská unie je aktuální v jejich každodenním životě. Na celoevropské úrovni musíme vzít v úvahu e, také možnosti evropských programů v oblasti vzdělávání a kultury. I ty by se daly použít třeba ke zlepšování jazykových znalostí, aktivního občanství, povědomí o kultuře a chápaní jiných kultur. A proto v této zprávě říkám, že je potřeba i nadále finančně podporovat mobilitu a zajistit větší přístup k jejím příležitostem. Apeluji na komise, aby klíčové interne- zainteresované strany byly informovány a používaly finanční možnosti z těchto programů. Stávající platformy, například Twinning, a IPEL pro vzdělávání, IPEL pro vzdělávání mladých i starších lidí a výměnu pedagogických materiálů o Evropské unii a jejich institucí by se měly také využívat. To tež platí i pro výchovu k aktivnímu občanství. Stávající Evropská národní sítě, které mají podporovat vzdělávání o Evropě na všech úrovních, by se také měly posílit a mělo by dojít k jejich intenzivnější komunikaci vzájemné. A na vnitrostátní úrovni by členské státy, jak říká zpráva, měly zajistit, aby jejich vzdělávací systémy byly i nadále aktuální, aby se tak posílil rozměr Evropské unie a žáci a studenti tak mohli získat znalosti a dovednosti, které potřebují v dnešním rychle se měnícím a rychleji více propojeném světě. Vzhledem k tomu, že vzdělávací zařízení jsou odrazem naší složité společnosti a máme tam žáky z různých prostředí, kteří se učí společně, tak členské státy by se měly více snažit o multikulturní, inkluzivní a nediskriminační vzdělávání, občanský přístup, a to jak ve školách, tak na vysokých školách. Kromě formálního uh, vzdělávání sehrávají neformální a informální vzdělávání uh, důležitou roli při výchově evropských aktivních občanů. Zpráva zdůrazňuje, že je potřeba takovéto takováto, takovéto kompetence uznat a formalizovat ve, ve formálním vzdělání a více ho propojit na vzdělání neformální. Členské státy jsou navíc žádány, aby umožnili, aby sociální partneři a občanská společnost více přibližovali občany Evropské unii. To jsou tedy hlavní myšlenky této zprávy, která hovoří o tom, že je potřeba posílit rozměr EU ve vzdělávání a navrhuje způsoby, jak toho dosáhnout. Děkuji za vám za pozornost a budu se těšit na vaše připomínky, pozněvací návrhy a na další spolupráci. Děkuji. A blahopřeji Eh, sepsání tak zajímavého textu a teď si vezmou slovo stínový zpravodajové a potom dám slovo i dalším kolegům a kolegyním. Hlásí se prosím ještě někdo, kromě stínových zpravodajů? Máme na tento bod maximálně 15 minut. Takže paní Šedrova, Malinov, Altry. Dobrá. Kolega Manivov začne a pak paní Šedrová má slovo po něm, prosím. Děkuji. A ještě nemáme zase tak velké spoždění, pokusím se o stručnost. Nejprve, jak jsem k tomu přistupoval jako stínový zpravodaj. Nevždy máme tuto možnost, ale tentokrát jsem se přímo obrátil na pedagogy Uspořádali jsme seminář, na kterém se diskutovalo o této zprávě. Co se týče mých myšlenek, tak ty si ponechám na pozněvací návrhy, jenom jsem chtěl ocenit učitele, kteří se snažili, formulovali řadu návrhů, které by se daly použít jak ve vnitrostátní právní úpravě, ale některé by se daly použít i na evropské úrovni a doufám, že se dostanou do konečné verze prostřednictvím pozněvacích návrhů. Tento dokument má několik částí. Za prvé evropský rozměr, role Unie a role členských států. Co se týče toho prvního aspektu, tak eh, tam bylo předloženo mnoho návrhů, co se týče obsahu výuky. Možná to bude těžko zahrnout do zprávy, ale přesto si myslím, že by se dalo zmínit nějak, že v některých členských státech je důležitou součástí tohoto dějepis. Tak, jak se učí dějiny ve škole, může být eh, překážkou, anebo naopak to může na pomoci k výuce evropských myšlenek. O tomto problému se tam hovořilo. Existuje tady také určitý teoretický podnět, který teď nebudu eh, obšírně vysvětlovat. A to tedy, jak se vyrovnat s vlastní historií a tím učit eh, evropský rozměr. Tedy nezapomínat, ale vyrovnat se se svými vlastními dějinami a minulostí. Já vím, že se to bude lišit země od zemi, ale myslím si, že jenom formulovat tuto myšlenku asi stačí. Teď, co se týče role Unie. Tady padla řada návrhů Učitelé, kteří učí evropské záležitosti, třeba v souvislosti s občanskou výchovou, jsou velmi motivovaní, ale mají pocit, ne tedy úplně, že by je někdo opustil, ale že nemají správnou organizaci na evropské úrovni, především když eh, chtějí znát nové trendy a když se chtějí vzájemně informovat. Já si vzpomínám, že třeba říkal, že když máte příliš mnoho informací, tak je to stejně špatně, jako když jich máte příliš málo. Ano, samozřejmě můžete říct, máte tolik internetových stránek, tolik příkladů osvědčené praxe, ale oni říkají ano, ale my vlastně nemáme žádný autoritativní zdroj, který by řekl, že toto je příkladem osvědčené praxe. V zásadě musíme ale uznat, že těžko transplantovat jenom tyto příklady osvědčené praxe, protože se to liší zemi od zemi, ale potřebujeme nějakou centralizaci a kontrolu kvality a učitele, kteří učí tuto oblast, říkají, že je to skutečně potřeba. Můžeme hovořit o konkrétních návrzích toho, co by se dalo udělat a jak. Eh, objevila se dokonce myšlenka nějaké pedagogické akademie na evropské úrovni. Někteří vědí, že Evropský parlament tady v této oblasti je aktivní a říkali jsme si, že třeba taková ta akademie by mohla být připojena k Evropskému parlamentu. Ale i kdyby se o to nestaral Evropský parlament a v každém případě by bylo dobré, aby na evropské úrovni byla nějaká platforma, eh, na kterou se mohou upínat učitelé v Evropě. Hodně se hovořilo o pedagogické přípravě, Teď, co se týče výuky Evropské unie ve školách, no tak to pochopitelně učí učitelé, odkud ti učitelé jsou, z pedagogických fakult. A Přestože máme určité limity, v rámci kterých učíme, tedy v této zprávě limity, eh, v tom smyslu, že máme hovořit o výuce, o učení se o EU, tak bychom měli hovořit i o pedagogických fakultách, o přípravě učitelů. A Možná bychom měli chtít po členských státech, aby měli k dispozici alespoň jednu agenturu, která by certifikovala, možná diplom by byl trochu moc, ale nějaké osvědčení o absolvování kurzu pro ty, kteří chtějí učit evropskou dimenzi ve školách. A zatím tak neučili. Zatím to neučili. Můžou mít třeba zvláštní projekt evropské studia nebo politologie, dějepis, dokonce třeba i biologie. Učitelé by prostě měli dostat šanci se vzdělávat a univerzity v členských státech by jim tuto příležitost měly dát. To je, myslím, všechno. Potom ještě jedna věc trochu nad rámec této zprávy. Jak to vypadá s učením o Evropské unii v zemích, které vyjednávají vstup do Evropské unie? Proč bychom měli čekat až na to, že vstoupí do Evropské unie? pak třeba některé věci zjistí, budou mít třeba příliš eh, nadstřelené, nadstřelená očekávání. Myslím si, že by bylo výhodné začít tento rozměr učit ve školách i v zemích, které teprve vyjednávají a třeba mají ještě do členství daleko. Ale jednou se do Evropské unie dostane, jako třeba Západní Balkán. To bychom třeba mohli říci taky, byť to tedy není součástí předmětu této zprávy. Takže toto učit o tom, jak vyučovat evropské rozměry ve škole. Tady se dostáváme k povinnostem členským státům v oblasti vyššího vzdělávání. Diskuse k tomu bude určitě konkrétní. Děkuji mnohokrát. Je to určitě velice zajímavé, ale moc vás poprosím, aby to bylo příště trochu stručnější. Nyní má slovo paní kolegyně Šojdrová. Předsedkyně, já budu, eh, stru, pokusím se být stručnější, ale jsem ráda, že mohu navázat na pana kolegu Malinova, protože měl velmi konstruktivní a důležitou připomínku. Eh, chtěla bych zdůraznit, že téma o tom, jak je vyučováno o Evropské unii, je téma poměrně zásadní, protože informace ze škol konkrétní, které máme, jsou ty, že ta výuka není dostatečná. Oni mají dostatečné mm, možnosti, ale ale školy jsou dnes eh, úkolovány a mají mnoho jiných úkolů eh, povinností a my musíme určitě eh, umět vytvořit lepší prostor a také eh, tlačit na tu kvalitu jak je o evropské unii informováno a vyučováno. čili to odpovídá tomu návrhu který má kolega malinov a myslím si že pokud bychom uměli najít eh, ten, způsob tak by to z hlediska evropského parlamentu byl výborný přínos. já děkuji panu mm, zpravodaji drahičovi protože on vlastně shrnul všechno to co je potřeba potřebné dělat ale myslím si že toto doplnění tím konkrétním návrhem by bylo velmi užitečné a pro tu zprávu by to bylo obohacující. mám jedinou připomínku eh, kritickou v bodě eight kde se hovoří o eh, zavedení demokratického řízení a rozsáhlejšího uplatňování demokratického řízení ve škole. Eh, já bych prosila abychom vždycky viděli demokracii i odbornost aby šly ruku v ruce Eh, možná by stálo za to tento návrh tam specifikovat spíše jako participace eh, rodičů participace žáků spíš než jako přímý podíl na řízení školy. děkuji. E eh, děkuji. Nyní pan Maura. Chtěl se slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je poslední příležitost, kdy mám tu čest se k vám obrátit jako ke členům tohoto výboru, protože já jsem podal demisi jako poslanec Evropského parlamentu od 25. listopadu, protože se chci zúčastnit eh, obecných eh, všeobecných voleb ve Španělsku, protože Španělsko se nachází ve velmi obtížné situaci ale eh, je to doba velmi významná pro španělskou politiku. Já bych chtěl eh, poděkovat obzvláště předsedkyni výboru a všem členům, nejenom poslancům, eh, což jsou mý kolegové, ale také bych chtěl poděkovat všem asistentům, všem poradcům za odvedenou práci během Eh, tohoto roku, téměř roku a půl. Já si myslím, že způsob práce tohoto parlamentu, obzvláště tohoto výboru, je velmi eh, důležitý. Ta práce, ten postup práce je velmi pozitivní a já bych eh, v tom chtěl pokračovat i v národních orgánech. Ten způsob práce, který spočívá ve spolupráci, tak jak pracuje tento parlament, tak toto bychom měli exportovat do eh, všech zemí, které jsou součástí EU. Je pro mě také obrovskou ctí a satisfakcí, že to moje poslední vystoupení eh, souvisí právě s vyučováním o EU ve škole. Nejenom že se tady jedná o věc, která mě politicky vždy velmi zajímala. My jsme to zapracovali do volebního programu naší strany a také na tom eh, pracujeme prostřednictvím této zprávy, o které nyní diskutujeme. Bohužel nemáme žádný legislativní text, který by definoval identitu evropských občanů eh, přes eh, frustrující úsilí tohoto dosáhnout, tak je Evropa spíše projektem států než občanů. A i když se snažíme vytvořit solidární Evropu, tak tato Evropa nebude možná, když zároveň nepostavíme evropské demos bez občanů. A říkám to proto e, nejenom pro e, ty, kteří jsou z mé generace, protože e, někteří přicházejí pozdě do tohoto projektu. Ale já bych se chtěl obrátit především na mladé, protože mladí eh, nyní se ozývají, eh, jejich hlas je slyšet a jsou součástí politické scény, tak jako je to ve Španělsku. A v budoucnosti budeme potřebovat mnohem více federálnější Evropu, než tu, co potřebujeme dnes. Je zcela nutné, abychom studovali o Evropské unii, abychom studovali o kořenech Evropské unie a o obtížné a komplikované historii. Eh, dialog, eh, vzdělání, kritický způsob myšlení, to jsou nejsilnější nástroje, abychom mohli bojovat proti euroskeptismu. Eh, zpráva pana Dragičiho, jedno z prvních ustanovení, úvodní hovoří o tom, že většina členských států zapracovali výuku EU do školních eh, osnov a také do vzdělávání učitelů. To v případě mé země Španělska se ještě nestalo. Proto bych chtěla říci, že zcela souhlasím s tím odstavcem, kde se vyzývají členské státy, aby podpořili, zaktualizovali a zrevidovali své vzdělávací systémy tak, aby osnovy Eh, byly úzce spjaty s Evropskou unií A říkám, že toto se musí učinit na všech úrovních vzdělávání od základních škol až do vysokých škol, eh, včetně eh, středisek odborného vzdělávání. Jak to můžeme uvést do praxe? Musíme všichni pracovat. Prosím, pokud můžete, ukončete ano, už končím, paní předsedkyně. Musíme všichni spolupracovat na evropské úrovni, na národní úrovni a právě v mé zemi eh, v politické diskuzi se příliš mnoho hovořilo o církvi a o eh, jazyku, ve kterém probíhá vzdělávání. Bohužel je to vždy ideologizované. Dnes se musíme soustředit na kvalitu, na pracovní trh a Musíme se také soustředit na práva a povinnosti všech evropských občanů. To je výzva, které čelíme. Děkuji. Děkuji vám. Omlouvám se, že jsem vás musela přerušit. právě když eh, to, co jste říkal, bylo tak eh, rozumné, ale jak říkám, eh, čas je omezen. Děkuji vám za vaše slova, protože to rozšiřuje vizi našeho výboru. Například, když se podíváme na vztah mezi kulturou a diplomací, zahraniční politikou. Já vám přeji všechno nejlepší, mnoho úspěchů ve vaší budoucí práci a doufám, že budete mít mnoho úspěchů ve vaší politické kariéře. A doufáme, že vás nahradí někdo tak eh, hodnotný a eh, tak eh, pracovitý jako vy. Přejeme vám všechno nejlepší. Pan Chundiris, Chundis? The right. Chundis? prego. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Já se dnes hlásím e, o slovo poprvé a hovořím poprvé v tomto výboru. Někdo tedy odchází z výboru, někdo zase přichází. Tak e, abychom se Eh, poznali. Já bych chtěl říci, že během posledních pěti let jsem byl eh, poslancem, členem jiných výborů v Ekonu a v AFETu. To jsou výbory, kde, které jsou tvrdší, když bych to měl takto říci. A potom jsem byl také poslancem v řeckém parlamentu a také jsem byl ministrem zahraničních eh, věcí první Cyprasovy vlády život mě vrátil do Evropského parlamentu. Nahrazuji Manolise Gresose a budu hovořit o té záležitosti, která se tady zde probírá, která mi přijde velice důležitá. Já jsem eh, představil svůj životopis, abyste viděli, že tato věc je pro mě velmi důležitá. A je to věc, kterou opravdu respektuji a také úsilí, které zde odvádíte. Dříve bych vám chtěla říct následující. Ano, tato zpráva je velmi dobře vymezená. Je tady problém s očekáváním občanů Evropské unie. A jak se zúčastní života v Evropě? Já si myslím, že je dobré, aby tady byly ty dobré úmysly, ale ty návrhy, které předkládáte, neposkytují odpověď problému. Jaké problémy máme? Evropští občané během poslední doby se nezúčastní demokratického procesu v Evropě. Například v mé zemi během posledních voleb přišlo eh, k urnám pouze polovina obyvatel. Je tady eh, problém neznalosti. Lidé neznají dobře Evropskou unii, anebo jsou eh, zklamáni těmito eh, politikami, které se denně uplatňují a které mají přímý dopad na jejich životy. Ten problém je, proč jsou tak zklamaní. Protože díky účasti a díky uh, účasti ve volbách, no tak zjistili, že se nic nestalo že se nestalo to, co chtěli, že oni chtěli něco rozdílno. takže tady máme ten nepoměr. Co s tím musíme udělat? Eh, budu stručný a předložím pozněvací návrhy, ale vzdělání jsou dvě věci. Hovoříme o e, zeměpise, o dějepise a o jiných předmětech. A to v rámci Evropské unie. Tyto znalosti se musí vyučovat správně a celkově s cílem, aby se zdůraznily například evropské hodnoty. Například původ slova Evropa. Kolik lidí ví, co znamená Evropa, z jakého slova to pochází, protože řecká mytologie Eh, byla to eh, Fénická královna, to, co je dnes Libanon. Já to zdůrazňuji, protože to nám umožňuje navázat na aktuální situaci, pokud jde o Blízký východ. Zeměpis, dějepis. To je velmi důležité, abychom eh, předali myšlenky související s Evropskou unii. A ta druhá dimenze je vzdělávání. Co se ví o evropských institucích, ty skutečné instituce, protože občané v současnosti jenom slyší o euroskupině a o Dijsselblumovi. Já nic proti Dijsselblumovi nevám, ale Dijsselblum a e, skupina euro to nejsou evropské přímo instituce. Nechci zacházet do podrobností ta terapie nebo ta léčba je následující učit dobře, vyučovat dobře zeměpis, dějepis a hodnoty, na kterých se zakládá Evropská unie. A potom druhá věc je, aby lidé měli skutečnou představu o Evropské unii, tak jak to chápou občané. Protože když toto neučiníme, tak eh, budeme zametávat problém pod koberec a nevyřešíme něco, co je opravdu velmi důležité pro občany. Nechci hovořit déle, ale eh, říkám, že tedy předložím pozměňovací návrhy a doufám, že výsledek bude pozitivní. Eh, děkuji vám, vítáme vás. Já vím, že vy nahrazujete poslance, kterého si velmi ceníme. Je to eh, velmi Eh, známý politik v Řecku, pan Glesos, a já jsem ráda, že vy jste ochoten se aktivně zúčastnit práce v tomto výboru. A nyní Sver Jakono. Dvě minuty, prosím. Eh, Rád bych čistil Damienu Drgičiu, že se lotil Děkuji. Já bych chtěl poděkovat a poblahopřát panu zpravodaji, protože Toto je skutečně velice zajímavé téma, o kterém jsme hovořili již několikrát. Evropa je i evropská identita. Není to pouze součet jednotlivých národních státních identit. A právě tuto evropskou identitu musíme posilovat. A právě zde je tak důležitý předmět dějepis. Je potřeba zdůrazňovat evropský rozměr věcí. Před 25 lety vznikla celá řada nových států. A od té doby se všichni tak nějak soustředí na národní dějiny. Ale dnes je situace jiná. Vidíme zde europeizaci a globalizaci. Jde o takový dvousměrný proces. Nejde pouze o zprostředkování znalostí v oblasti dějin, jde také o výchovu, protože se snažíme nějakým způsobem na evropské hodnoty odkazovat. Evropská unie jsou evropské hodnoty a proto i učebnice musí tyto hodnoty zprostředkovávat. Zejména v 21. století je tento kulturní rozměr navýsost důležitý. My máme za úkol chránit hodnoty Evropské unie. Ve formálním vzdělávání máme určitý evropský rozměr. Například tedy boloňské reformy. Nicméně to byl konkrétně vyloženě technický projekt. Je to určitá forma, do které se dostávají konkrétní obsahy, ale myslím si, že zde musíme být i velmi opatrní, protože z tohoto textu jednoznačně vychází, že nechceme zajít až příliš daleko, nechceme být příliš ambiciozní, protože vzdělávání je i nadále zodpovědnost národních států. A je potřeba evropský rozměr rozšiřovat krůček za krůčkem. Jak už zde zaznělo je potřeba dále vzdělávat učitele. Je potřeba dostat víc a víc učitelů do takové situace, kdy budou schopni takovéto znalosti zprostředkovávat. Děkuji. Děkuji, kolega Diakonu. A pak jste jsou další přihlášení kolegové. Nicméně problém je, že máme na programu ještě dvě zprávy, než nám bude představena studie, takže prosím, buďte skutečně co nejstručnější, jinak to opravdu nezvládneme. polit. Děkuji. Máme tady různé sociální, politické a další problémy, které by se daly řešit jedním jediným všelékem a to vzděláváním. To by umožnilo vyřešit veškeré problémy, které možná máme a budeme mít eh, v budoucnosti. Je to opravdu důležité téma. Já přeji panu kolegovi hodně štěstí. Evropští občané si musí uvědomit, že každý náš stát, každý náš národ je v podstatě určitou směsicí, eh, ve které se setkávají historie a zkušenosti Eh, všech eh, států. V podstatě nic není samo o sobě ve vzduchoprázdno. Máme za sebou dlouhé období válek a měnících se hranic a na základě toho se Evropa stala tím, čím je. Evropa a Evropská unie jsou v podstatě výsledkem těchto dějiných procesů, nejsou jenom v podstatě nějakou entitou v, v, ve vzduchoprázdnu. Totež platí i pro jazyky. Naše děti se musí to učit tak, aby to v budoucnosti prostě bylo normálně, abychom normálně mohli říkat, že jsme Evropané. Děkuji. Eh, Libáčka, molto brevemente, poi mi pare anche Takula. Děkuji ještě kolegové Libačka Takula. Bardzo děkuji. Já zgadzam... Děkuji. Já souhlasím s tím, co říkal pan Diakonu, že nejlepším lékem na tato zla je vzdělávání. Ale i nejlepší lék nebude fungovat, pokud se bude špatně dávkovat a špatně podávat. A pro mě v této zprávě, a mimochodem děkuji panu zpravodaji a blahopřeji, je nejdůležitější to, že vlastně nechce diktovat další model. Říká, že je potřeba to zahrnout do stávajících programů, mezipředmětově v rámci občanské výchovy. Protože to v podstatě musíme podávat tu látku takovým způsobem, aby ho studenti byli schopni přijmout. Není to jenom v podstatě jenom další prvek, který se musí našprtat, ale musí to být něco zajímavé. A další věc, na kterou upozorňuje pan zpravodaj, je, že je potřeba řádně připravit pedagogy. Začínejme od učitelů. Začínejme od toho, aby oni uměli atraktivně podat tuto látku. A potom vzdělání bude výborný lék teď ještě kolega Takula. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já tuto zprávu také podporuji. A eh, konec konců je dobře si připomenout pokaždé, když hovoříme o vzdělávání, o učení a učení se, že toto je v kompetenci členských států. Jediná metoda, kterou my můžeme aplikovat, je jakási otevřená koordinace. Evropská komise smí koordinovat, ale skutečné kompetence patří členským státům. Co se týká evropské identity, není vůbec snadné věci definovat. Ale je rozhodně dobře hovořit o evropských hodnotách. Já doufám, že všichni neustále pamatujeme na to, co to je Evropa? Jsou to společné hodnoty, demokracie, svoboda, právní stát a tak dále a tak podobně. A to musíme zdůrazňovat na každém kroku. Co se týká našich společných dějin, připadá mi, že i toto je poměrně problematická oblast, protože v jednotlivých částech Evropy se naše dějiny liší minulém funkčním období jsem byl zpravodajem k evropskému občanství a zjistil jsem, že skutečně existují různé názory, různé způsoby přistupování k evropským dějinám. Ale to nejdůležitější je pokoušet se podporovat členské státy a jejich ministry, aby v oblasti vzdělávání a výuky něco dělali, abych tak řekl, protože je to v jejich kompetenci. Já, já jak jsem řekl, tuto zprávu podporuji a doufám, že se nám na členské státy v této oblasti zatlačit podaří. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli debatu. Je to velice důležité téma a ta zpráva před námi představuje velice dobrý základ pro další práci. Máte čas předkládat pozměňovací návrhy, a to až do kdy, prosím? 19. listopadu. Jenom připomínám, že v roce 2016 bude inaugurace Domu evropských dějin a e, tato zpráva se svým způsobem týká i toho. Je to otázka, jak vyprávět společný evropský příběh, založený na solidaritě, ohledu vůči ostatním a tak dále. To vše musí jít ruku v ruce. Tak, a teď jdeme dál. Je to další návrh zprávy pana Maragala. A poprosím jej, aby nám tuto otázku rovnou představil. Jde o Erasmus Plus a další nástroje pro posilování mobility, tedy přístup k celoživotnímu vzdělávání. Tato zpráva Eh, když dovolíte, rovnou vám řeknu termín pro pozměňovací návrhy. To je 24. listopadu v 14 hodin. Ample je přidružený výbor podle článku 54 k této zprávě z vlastní iniciativy. Je důležité, aby se oba výbory setkávaly. Ample bude dávat eh, své stanovisko v lednu příštího roku. Prosím, pane Margalé. Vamos a ver. Mám-li eh, začít eh, nějakou obecnou myšlenkou, jak eh, přistoupíme k tomuto návrhu, tak bychom se měli podívat na vztah mezi odborným vzděláváním a prací. Můžeme říci, že to je jedna ze ztracených věcí, kde Evropská unie nepracuje tak, jak by měla. Vidíme důsledky nedostatků v tomto vztahu odborné vzdělávání a práce, ale nejsme schopni pracovat na příčinách nebo změnit ty špatné výsledky tohoto vztahu. Máme tady dvě strany stejné mince. Nezaměstnanost velký nepoměr mezi jednotlivými regiony Evropské unie 0 až 50 nezaměstnanosti mladých. A na druhé strany eh, eh, máme eh, předčasné opouštění škol, nedokončení školní docházky. Takže tady je opravdu problém spočívající v, samotné, v samotném základu vyučování odborné vzdělávání a příprava, to je právě ve středu tady tohoto rozporu. Nezaměstnanost a nedokončení školní docházky, e, povinné školní docházky. A je potřeba, abychom e, dobře pracovali v obou směrech a na toto působili. Je pravda, že e, evropské odborné vzdělávání čelí problémům, na které není připravená. Jsou to problémy, které souvisí s naší historií, například že v jednotlivých zemích jsou ty vzdělávací systémy odlišné a potom to, že jsme eh, nebyli eh, schopni vypracovat eh, společný evropský systém uznávání kreditů a kvalifikací. Za třetí, tady došlo k pozitivní změně, něco, co se Evropě povedlo, tedy mobilita jako nástroj a koncepce. Ta mobilita ukázala, v čem tkví přínos Erasmus, Leonardo a nyní Erasmus+. Plus. Takže tam máme všechen ten pozitivní akcent. E, mobilita, která je důležitá pro získání e, příční, příčných Eh, dovedností, což souvisí se zaměstnavatelností. Naši žáci, kteří jsou součástí odborné přípravy, mají ale problém, aby se zúčastnili této mobility. Existují bariéry. Musí začít dříve, co se týče jejich eh, věku, to je sám o sobě už eh, problém. Potom tam máme kulturní, jazykové, sociální problémy, eh, potom tam je také problém smluvní, potom proto se zprávě hovoří o statutu učně. To jsou tedy ty objektivní problémy. Potom je tady jasná věc ohledně nesprávného eh, řízení. Naše eh, školy odborné eh, přípravy jsou roztříštěné, potom existují rozdíly mezi výrobními a podnikatelskými modely v jednotlivých zemích, potom ten duální model, který je velmi úspěšný v některých zónách, ale zase se to nedá vždy použít i v jiných případech. Eh, proto tak tady tato zpráva, tato iniciativa chce přispět k těmto aspektům, o kterých hovoříme. Musíme zlepšit eh, skutečné možnosti našich eh, učňů, musíme je lépe připravit na mobilitu, to znamená jazyk, to znamená doprovod, školení učitelů. Musíme vytvořit evropský eh, rámec pro uznávání eh, kvalifikací a dovedností v evropském měřítku a musíme vypracovat eh, modely pro mobilitu v rámci odborného, odborné přípravy. Musíme mít prostředníky, kteří by dali dohromady ta střediska s praxí i v případě malých a středních podniků. Náš návrh spočívá v tom, že se chceme obrátit na Evropskou komisi a očekáváme, že komise převz, převezme tady mm, tento signál ohledně stimulu, vytvořit tedy evropský rámec odborné přípravy, tím se pomůže mobilitě v rámci odborné přípravy, také použít eh, finance pro Erasmus Plus a zvýšit počet eh, učňů, kteří se tohoto zúčastní. Potom otázky eh, koordinace eh, mezi odpovědností Evropské komise a různých programů, třeba vztah mezi Erasmem a Evropským sociálním fondem, lepší koordinace a efektivita. Ještě jednu minutku. Žádáme také aby bylo dáno více financí na tyto projekty. Abychom vystupovali jako skutečná evropská vláda, musíme skontaktovat eh, skutečné hospodářské aktéry, zástupce odborových svazů a podnikatelské sféry, využít všech finančních zdrojů, eh, tak abychom mohli zapojit sítě mobility do odborné přípravy. Eh, cílem je, aby evropská politika fungovala simultánně v těch obou otázkách, kterými je nedokončení eh, školní docházky a nezaměstnanost. Eh, chci říci, že my jsme už na této zprávě začali pracovat společně se stínovými zpravodaji eh, s opravdu dobrým duchem, také s kolegy z výboru EMPL, tak aby jejich stanovisko a naše zpráva byly dány do souladu. Samozřejmě zde eh, vy můžete přijít s vašimi kritikami, s vašimi podněty, protože ta naše zpráva je možná příliš eh, stručná. Já si myslím ale, že je to dobrá výchozí práce. Chtěl bych eh, také vyjádřit díky faktu, že máme kontakty s, naš, s Evropskou komisí a chtěl bych eh, tedy eh, poděkovat a doufám, že to bude základ pro spolupráci v budoucnosti. Očekávám vaše podněty a jsem eh, přesvědčen, že tady tato skromná parlamentní iniciativa může být užitečná Evropské komisi, tak aby to zrealizovala komise. A není náhodou, že tato iniciativa je Eh, ve stejné době, jako se vydali pilotní eh, projekty související s rozpočtem. Eh, tady tyto mm, pilotní testy budou určitě nejlepším, nejlepší zkouškou pro výsledky také této studie. Děkuji vám, kolego Maragali. My Máme velké očekávání. Jsme vložili velká očekávání do této zprávy a chceme se opravdu vyjádřit eh, k tomu, co je tak důležité, jako je celoživotní pojetí učení, zároveň odborné vzdělávání a příprava. Je důležité, aby v těchto programech, jako je Erasmus+, tak aby to bylo dobře ošetřeno. A také se tady často hovoří o tom, o té e, nostrifikaci, o vzájemném uznávání v rámci Erasmu a to je někdy problematické a je to matoucí. Nechci o tom dále e, hovořit, já předám slovo e, poslancům a chtěla bych zdůraznit spolupráci, kterou máme s výborem pro zaměstnanost. Tedy tato otázka celoživotního pojetí učení je pro nás velmi důležitá. Libačka, a máme stíno, ještě někdo kromě stínových zpravodajů a pan Borgano, ale nejdříve stínoví zpravodajové. Prosím, vy jste se jako přihlásili o slovo. Merci beaucoup, madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice ráda za váš úvod, který zdůrazňuje, jak důležitá je tato zpráva. Je tak důležitá, že ji nesmíme uspěchat. Musí to být dobrá, dobře napsaná zpráva k takto důležitému tématu. První bod, ke, kterém chci, ke kterému chci obecně vystoupit, se týká toho, že jsme si jistí, že Erasmus Plus může pomoci této mobilitě. Erasmus je dobrá značka, ale Erasmus Plus je daleko více. Nejde jenom o lidi diplomované, ale ty, kteří diplom nemají, je to program, který umožňuje získat kvalifikaci mladým, mladým lidem, kteří zatím neměli ve školním systému možnost si, si ji získat. Na to nesmíme zapomínat. A pane Maragale, proto chci vystupovat k tomuto bodu. V této zprávě je opravdu hodně obsahu. Já jsem chtěla, aby byly vyjasněny tři myšlenky, které v této zprávě absolutně musí být. Za prvé, Mobilita by měla pomoci snížit nerovnost. Přístup k mobilitě by měl být korektivem nerovnosti vycházející ze vzdělávání, tak jak jsem říkala na samém začátku, tedy vzdělávání akademickým, které se sice masově rozšířilo a pomohlo k masovosti společnosti, ale ne k její individualizaci. Takže tady je potřeba mít další nástroj. Kromě toho se také jedná o nerovnosti zeměpisné, sociální, protože v rámci Erasmu jsme se setkali s velkými sociálními nerovnostmi. V tom smyslu, jaký mají přístup mladí lidé k mobilitě. A potom tam také máme nerovnost mezi městy a venkovem. Ti nemají stejnou šanci k mobilitě. Proto je tedy potřeba, aby osou naší zprávy a naší politiky bylo právě toto snižování nerovnosti a její korigace. Potom ještě další věc, ke které jsem chtěla vystoupit. Pan Maragal hovoří o nástrojích k mobilitě. My tyto nástroje máme. A teď je potřeba, aby byly jasné, přístupné komplexní. A aby umožnili, jak si jednomu komunikovat s druhým. Erasmus Plus musí být dobře propojený s Evropským sociálním fondem. Evropský sociální fond v podstatě má na starosti mobilitu těch bez kvalifikace, aby mohli být integrováni. Už jsme se setkali v terénu s velmi dobrými zkušenostmi v tom smyslu, že eh, ti, kteří vstoupili do těchto mobilitních programů bez kvalifikace, se potom vrátili do školy. A omlouvám se, paní předsedkyně, mám ještě třetí připomínku, týkající se dobrovolnictví. To tam úplně chybí. A já si myslím, že to je opravdu díra v této zprávě, kterou je potřeba zaplnit. A to z toho důvodu, že dobrovolnická práce nám umožní dosáhnout k úplně jiným mladým a, lidem, kteří chtějí měnit svět. A 80% dobrovolníků, kteří se účastní evropských programů, pochází z venkova. Takže to mám pocit, že je také zajímavé a ve zprávě to chybí. A na závěr Je potřeba, abychom do zprávy zapracovali tedy myšlenky integrace, osobního rozvoje, zaměstnatelnosti. Ty první dvě jsou nezbytné pro tu třetí. Takže to si myslím, že jsou věci, na které bychom si měli zhodnout, tak aby ta naše zpráva byla nakonec konstruktivně účinná. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, zajímavé, ale prosím vás o stručnost, jinak to nestihneme, takže jenom skutečně maximálně tři minuty na každého. Teď eh, kolegyně Libacka, pak eh, kolegyně Kamervert a pan kolega Morgano nakonec. Děkuji mnohokrát. Takže v druhé diskusi budu hovořit možná déle, když to tady mám omezené. Dneska jsem chtěla poprvé říci, že to je dobrá zpráva, která trefně identifikuje problémy. Pochopitelně budu mít více než 10 pozněvacích návrhů, které se budou snažit poukázat na problém, o kterém hovořila předchozí kolegyně, tedy nerovnost, protože ta nerovnost je nejenom zeměpisná a ve smyslu původu, ale také nerovnost mezi akademickým světem a profesním vzděláváním, které využívá Erasmus. A potom budu navrhovat, abychom k této problematice přispěli komplexněji, tak aby kromě rozvoje dovedností docházelo také k rozvoji osobnosti mladých lidí. V pozněvacích návrzích také budu apelovat na kreativnější roli místních vnitrostátních agentur v programu Erasmus. A budu chtít, aby tento unijní program, který probíhá pro mládež v jednotlivých členských státech, obsahoval otázku mobility. A potom ještě další věc, kterou jsem chtěla navrhnout, kromě tedy řady jiných, ale ty teď nebudu rozvádět, je, v podstatě, my jsme měli konferenci k Erasmu, bylo to velmi zajímavé a zaznělo tam, že by bylo dobré dát dohromady studium v rámci Erasmu s praxí v rámci Erasmu. To je otázka duálního vzdělávání Eh, zahrnutí praktických úkolů do vzdělávání, ale nezapomínejme na to, že to také pomůže peněžence studentů, kteří se těchto programů účastní. Děkuji. Grazie, anche se ricordo che esiste Erasmus. Děkuji. Chtěla bych ale připomenout, že máme také Erasmus Plus pro mladé podnikatele, ale možná to není tak známé, paní Kamervert. Děkuji vám velmi srdečně, děkuji kolegovi Maragalovi. Myslím si, že to je velmi dobrá zpráva ale to, co právě eh, řekli mý kolegové, tyto připomínky, tak ty by měly být zapracovány do této zprávy. Já bych eh, chtěla být eh, praktická. Určitě víte, že před dvěma týdny se konala konference socialistů, kam byli pozváni ti, kteří mají pracovat na tomto programu, třeba i z ALDE. Týká se to Erasmus+, a tam se přišlo s velmi eh, praktickými podněty, které můžeme zapracovat do zprávy s ohledem na revizi, na přeskoušení eh, programu komise. Potom tady se eh, hovořilo o názvu známek, že bychom měli tady samozřejmě ukázat, že nám nejde pouze o studenty, ale ve členských státech, aby se nenabilo dojmu, že jiné programy neexistují. Ty programy by měly být eh, flexibilnější, eh, protože tady je třeba, jsou pokyny k programu, které mají 300 stránek, ale to prostě se nedá zvládnout. A eh, další věci související s programem by měly být zjednodušeny. Ale mně se zdá, že nyní je to ještě komplikovanější než předtím. A to souvisí s tím, že malé organizace a malé subjekty, aby mohly eh, předložit žádosti, které by nebyly tak komplikované, protože se pod, nyní se podporují větší projekty než menší projekty. Musíme se tedy eh, snažit, jak bychom to mohli změnit. Existují tady různé eh, podněty, co se týče poměru odmítnutí, abychom tedy měli eh, více peněz. Mm, potom se to třeba zdržují, tyto finance. Jsou to různé praktické otázky, které musíme řešit, kromě těch globálních otázek. Protože já si myslím, že Erasmus plus je věc úspěšná a musíme se společně snažit, aby tento úspěšný eh, projekt mohl být předán dán, tak aby mladší lidé, ale i starší lidé se mohli podílet na mobilitě, aby dostali dobré vzdělání, protože je to opravdu vynikající nástroj, ale musíme to ještě přepracovat, aby to fungovalo lépe. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, eh, respektujte čas, pan Švert. Eh, tam poručovalce za zelo dobrou připravenou. Eh, děkuji vám. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodajovi za tento velmi dobrý návrh. Erasmus Plus je věcí úspěšnou, ale otázka je, zdali jsme také nespůsobili určité zmatení. E, analýza v budoucnosti nám to ukáže. E, mobilita přináší e, dobré věci, lepší dovednosti pro studenty, také ten pocit sounáležitosti k Evropské unii, potom také větší možnost zaměstnavatelnosti. To je všechno pozitivní, ale problém je v tom, že e, členské státy se tak e, úplně dobře nepodílí na těchto projektech. Podívejme se na kodaňský projekt. Mnozí e, Mnoha, mno, některé členské státy nerealizují kvalifikační rámec. Souvisí to s kredity a tak dále. Členské státy se musí více zapojit a musí lépe využít to, co jim nabízí Evropská unie. A protože Evropská unie to nabízí hodně v rámci vzdělání. E, děkuji vám. A nyní pan Morgano. Grazie anche agli interventi dei colleghi. E, děkuji vám. E, taky děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. Já bych se chtěl stručně vyjádřit. Takové vysvětlení. Musíme se zaměřit na kritické body protože nebudeme-li hovořit o kritických bodech, tak eh, nebudeme moci postoupit ku předu. Musíme tyto kritické body eh, přetavit v okno možností. Hovořili jsme o možnostech mobility pro mladé. Ale buď změníme situaci, nebudeme-li pracovat na osvědčených postupech, tak to nepůjde dále. Já navrhuji pilotní projekty, ale já nabývám dojmu, že jednoduše, co děláme, že posoudíme situaci. A hovořím o tom v souvislosti s vzájemným uznáváním kvalifikací. Potřebujeme reciprocitu, pokud jde o mobilitu. A v souvislosti s touto otázkou opět stručně, já jenom hovořím o takových těch nadpisech, Hlavním problémem je zjednodušení. Nemůžeme komplikovat tyto charakteristiky pro využití těchto nástrojů a protože toto závisí na nás, tak musíme udělat krok eh, kupředu a musí to udělat parlament. Musíme na tom eh, trvat. Eh, protože tak bychom ušetřili finanční prostředky a to by nám umožnilo rozšířit možnosti. A závěrem hovoří se o zaměstnavatelnosti. Já ale nabývám dojmu, že je důležité se zamyslet nad údaji, protože důležitá je poptávka a nabídka, ale když nebude práce, no tak ten problém nevyřeší. Nyní je důležité, abychom se zaměřili na to, jak eh, posílíme tuto otázku, protože opouštění vzdělávacího systému to je jeden z největších eh, problémů. Právě když jsme v takové situaci, v jaké jsme. Děkuji vám, pane Morgano, a já bych eh, chtěla vědět, zdali komise, která je tady přítomná, chce vystoupit. Takže, páni, vám děkujeme, že jste tady. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především jsem chtěla říci, že pan Maragal, který chce, abychom spolupracovali k ambicioznějším cílům v oblasti profesního vzdělávání, souhlasíme. S vaším dovolením jsem chtěla reagovat na pár bodů. Máme tady projekt k mobilitě Erasmus+, který funguje dobře, je to úspěch, ale můžeme je ještě zlepšit. Vy jste hovořili o socioekonomických aspektech, o potřebě otevřít tento program pro lidi ze znevýhodněných prostředí. My se snažíme v těchto prostředích ho více propagovat, ale je pravda, že bychom mohli v této oblasti udělat více. Také jsme hovořili o tom, že je potřeba žáky lépe připravit na mobilitu. My máme systém pro takovouto lepší přípravu jazykovou, to je jedna věc, ale také bychom měli hovořit o roli zprostředkovatelů. O tom, že je potřeba je posílit. Některé už máme, ať už to jsou města anebo obchodní komory. Možná bychom mohli i ostatním pomoci, tak aby mohli být ještě užitečnější mladým lidem, kteří chtějí někam odjet za vzděláváním. Prostě máme něco, co dobře funguje, co by se nemělo do budoucnosti komplikovat. A teď ke zjednodušení paní Kamervert o tom hovořila. Náš generální ředitel během slyšení přislíbil před pár týdny, že se na tom pracovat bude. Pracujeme tedy na několika polích a budeme se těšit na další spolupráce s vaším výborem, tak aby se to dalo ještě dále zlepšit. Děkuji. Grazie, eh, rapporteur. Děkuji vám. Eh, pan zpravodaj chce to schrnout? Děkuji vám. Já eh, vidím, že všichni uvažujeme stejným způsobem. Jsme si eh, vědomi, že máme nástroje a že jsme dosáhli úspěchu, ale také jsme si vědomi neúspěchu a nedostatků, na kterých eh, musíme pracovat. A věci, které musíme zlepšit. Já si upřímně myslím, jak bych to řekl, máme stejné množství dobré praxe jako neschopnosti něco zlepšit. Takže nemusíme vymyslet nic nového, už je to vymyšlené, ale my se nepoučujeme eh, z těch chyb, neučíme se, jsme pomalí, eh, pokud jde o přetavení našich zkušeností ve vytvoření systém. To je politika, to je vláda, to je odpovědnost, sdílená odpovědnost, eh, komise, rada, parlament je tady jasná odpovědnost komise, ale jak už jsem řekl, ještě větší odpovědnost leží na bedrech členských států. Komise už nemůže jít dále eh, za ten svůj úkol impulzu koordinace, když členské státy neukážou schopnost vůli se učit, vůli se přizpůsobit a vůli zapracovat nástroje a neprokážou eh, snahu zjednodušit práci. Každopádně jsme na dobré cestě. Já bych chtěla říct si několik věcí. Co se týče eh, té, toho dobrovolnictví, mně to přijde eh, zajímavé, to se tam může zapracovat, je to pravda, eh, to je eh, věc velmi důležitá ve všech eh, oblastech. Ale dovolte mi, abych zúraznil otázku odpovědnosti a odpovědnosti veřejných orgánů tady v této oblasti. Nemůžeme se uchylovat do Otázky práce. Dobře, musíme využít práci do určitých limitů, ale existuje tady eh, odpovědnost vzdělávacího systému hospodářských subjektů. Tuto odpovědnost musíme identifikovat, eh, musíme to eh, vyjádřit a zapracovat to do otázky nezaměstnosti a do otázky předčasné opouštění vzdělávacího systému, jak o tom hovořil pan Morano. Ten cíl Eh, snížení těch eh, nerovností, eh, to je celá explicitní cíl. My jsme před 14 dny, tady byl seminář mezi jednotlivými regiony pro výměnu zkušeností. Ale potom jsme slyšeli zástupce z Bádenu Wirtemberska, kde hovořili o tom, že mají nulovou nezaměstnanost mladých. A potom máme příklady v Katalánsku, odkud jsem já, kde máme 50% nezaměstnanost mladých. A to je Evropa. To je, máme stejná, stejné předpisy, stejné úspěchy, ale a absolutní neúspěch v této oblasti. To je věc, které musíme společně čelit. Děkuji. E, děkuji vám. E, děkuji vám za tuto slibnou zprávu. Myslím si, že příspěvky byly velmi zajímavé a já bych řekla jednu věc, kterou bych eh, zdůraznila. Musíme to prostě srovnat, uspořádat na místní, národní a evropské úrovni. Když se vrátím k tomu, co řekla komise, ale máme dobré příklady. Máme evropské sítě, máme Eurošambra. Eh, proč nevypracovat rámcové smlouvy, tak abychom využili zkušenosti v rámci odborného vzdělávání? A tak bychom mohli ukončit tudy, tento nepoměr mezi nabídkou a poptávkou. A potom obavy parlamentu. Víme, že tady je k tomu důvod, eh, řekla to paní eh, Kamervert. Ano, v nařízení se říká, že komise eh, nemusí, ale může požádat o ty značky Leonardo a tak dále. Eh, může se to odkázat na značky. A měli bychom říci, že se to musí udělat, protože jinak se v tom ztratíme. Eh, potom, co řekla paní Mogašart, je tady otázka neformálního vzdělávání, eh, uznání dovedností. Připomeňme si, že tady máme otázku dobrovolnictví a aktivního občanství, což je způsob, jak pracovat na příčných aktivitách. Je to velmi eh, eh, dobrá prezentace ze strany pana Maragala. 26. listopadu je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a také děkuji komisi za spolupráci. A nyní máme další zprávu. Jsme spožděni 20 minut, eh, pokusím se to eh, dohnat. Eh, já jsem zpravodajkou navrhovatelkou stanoviska. Je mi jasné, že hodně z vás chce odejít, ale je čtvrtek, ale v 11 máme velmi zajímavou prezentaci studia, studie. Tak eh, prosím, kdo nemá nic eh, naléhavého, prosím, zůstaňte tady. Já jsem eh, předložila tento návrh stanoviska pro výbor pro ženské otázky a rovnost pohlaví. Je to věc tak důležitá, jako je perspektiva genderová a chudoba. E, texty musí být velmi stručné, takže těch šest bodů, které jsem se zúraznila, jsou následující. E, samozřejmě všechny se můžou zapracovat a rozšířit, ale co je nejdůležitější, je říci, že máme velmi důležitou agendu 2030 OSN a tam se říká, že dívky a chlapci musí eh, dokončit základní vzdělání, protože to je eh, nezbytný předpoklad pro boj proti chudobě. Samozřejmě krize ukázala, že je stále obtížnější tato otázka. Existuje dětská chudoba. A to se týká Eh, chlapců a dívek. Tady existuje genderová rovnost. Eh, ta čísla jsou alarmující, ale i v Evropě eh, každý čtvrtý Evropan je chudý. A to se týká dětí, které jsou vždy nejzranitelnější. Potom tady máme otázku přístupu ke vzdělání za příznivých cen a vzdělání zdarma, protože dívky a chlapci musí mít stejné příležitosti, musí mít eh, právo získat eh, orientaci také, aby se odstranili stereotypy při výběru budoucího povolání, i když víme, že holčičky mají vždy lepší známky než chlapci, ale potom eh, dívky mají horší možnosti, pokud je o přístup na trh. Potom tady máme eh, rozměr chudoby ve vzdělávacím systému, tak aby ten přístup nebyl neutrální, co se týče nabídek, které musí být konzistentní, pokud jde o posílení genderové otázky. Je rovněž důležité, abychom mohli posoudit Eh, dopad eh, obsahu, tak jako vzdělávacích politik. A potom velmi zajímavý údaj, který mně vždy přišel velmi eh, relevantní na mezinárodní úrovni, nejenom na evropské úrovni. To je otázka toho, jak prokázat, jak se investuje do vzdělávání dívek, že to není hodnota sama o sobě, protože všechny statistiky ukazují, že je mnohem důležitější, pokud jde o růst, tak, aby měli vzdělání matky než otcové. A v těch třetích zemích, v těch nejchudších eh, zemích, situace se změní, když jsou matky vzdělané a zlepší se jejich situace. Také se to týká zdraví dětí. Je to věc tedy ještě mnohem strategičtější. Samozřejmě víme, že musíme hovořit o eh, zranitelných eh, rodinách, kdy je pouze jeden rodič nebo migranti. Samozřejmě toto má vliv na fyzické a psychické zdraví a souvisí to s vzdělávacími politikami, tak aby se e, zabraňovalo předčasnému opouštění vzdělávacího systému či diskriminace ve vzdělání. A potom tady je věc, která je pro mě velmi důležitá, to, abychom disponovali e, normami, které by mohly posuzovat eh, kvalitu vzdělávacích systémů eh, také v zemích, které přijímají migranty. Ale máme tady otázku vzdělání. Musí se zaručit eh, vzdělání v uprchlických táborech. Včera jsem si přečetla velmi alarmující údaj. 400 tisíc dětí uprchlíků v Turecku nechodí do školy. To není možné. My už jsme o to požádali paní Mogherini, ona nám odpověděla, ale musíme na tom trvat a to je něco, na čem budeme trvat během příštího pléna. Hovoříme o základních právech. Víme, že děti v těchto táborech jsou navíc předmětem jiného druhu diskriminace. Dívky. Pozitivní údaj, co se týče dívek. Méně dívek eh, předčasně opouští vzdělávací systém, tedy méně dívek než chlapců, ale potom existuje eh, segregace, když se rozhodují co budou studovat po základní škole. A potom existuje rozdíl v tom, eh, co si dívky vybírají. Humanitní vzdělání, eh, inženýrská studia a tak dále. Dívky tady mají menší možnosti, takže tady bych to skončila. Je to eh, návrh, který je tedy v tomto stanovisku pozměňovací návrhy můžete předkládat do středy 18. listopadu do 11. a hlasovat ve výboru eh, se bude ve eh, výboru to bude osm, ve výboru eh, pro ženy to bude v 8, 18. dubna, takže ještě máme čas, máme 6 minut, budeme mít dva příspěvky, paní Mora Šarty a potom paní Evans. Děkuji mnohokrát za skvělou prezentaci tohoto tématu, které vám leží na srdci a na kterém pracujeme už léta společně. Já bych ráda vystoupila se třemi připomínkami v rámci této první rozpravy. Za prvé, mám za to, že v této zprávě se objevuje jasně evropská vůle, aby se prostřednictvím vzdělávání překonávaly genderové stereotypy a že osvěta také v podstatě nabourává stereotypy v tom smyslu, jaká povolání by měla zastávat jaká pohlaví. Tady je potřeba pracovat i s průmyslem, s federacemi. My jsme měli akce, které velmi dobře fungovaly, Uh, u nás se třeba byla akce, která se jmenovala Technika to je i pro holky. Myslím si, že prostě tyto stereotypy se dají korigovat. Třeba když se podíváme na stavebnictví, tak tam jsou v podstatě jenom chlapci a muži. A myslím si, že i ženy by na různých eh, pozicích mohly pracovat opravdu výborně, protože konec konců eh, to, jak se dnes staví, se zásadně změnilo. Potom druhá věc, ke které by se měla také jasně vyjádřit naše zpráva. Vy jste konec konců o tom hovořila v odstavci 6. A to ti, kteří vlastně nemají kvalifikaci. Výjdou ze školy bez kvalifikace. Je pravda, že chlapcům se to stává více než dívkám. A možná jediná věc, ve které s vámi nesouhlasím, já mám pocit, že to není navázáno na jejich sociální postavení anebo a sociální problémy, spíše je to otázka chování. Prostě když se kluk ve škole nudí, tak začne rušit, otravovat, vyhodí ho za dveře, zatímco u dívek ty dívky v podstatě nic neřeknou a, a snaží se tu nudu překonat. Takže to si myslím, že to je opravdu problém, který nesmíme ponechávat úplně stranou, protože v podstatě tato dvě pohlaví se nechovají úplně stejně a nepřistupuje se úplně stejně k chlapcům a k dívkám, které dělají problémy. Takže školy druhé šance, to si myslím, že jsou velice důležité nástroje, které toto mohou napravit. A potom třetí věc. Já jsem chtěla připojit k něčemu, e, něco k něčemu, o čem vy jste už tam hovořila, a to dopad rozpadlých rodin na děti. Já si myslím, že to má velký sociální aspekt, protože rodiny s jedním rodičem jsou třeba ve velice těžké situace, ve, velké situaci, když, ve velmi těžké situaci, když ten jeden rodič, který zůstal, je dlouhodobě nemocný, třeba má rakovinu. Potom se v podstatě musí to dítě starat o rodiče. Potom už pochopitelně nemá stejnou šanci ve škole jako ostatní. A kromě toho je také daleko více ohrožen chudobou než ostatní. Já si myslím, že i v této oblasti bychom se to měli snažit nějak korigovat. Děkuji. Interesanti anche mm, Děkuji, to bylo velmi eh, zajímavé. Já souhlasím s tím, co říkáte a já eh, velmi ráda zapracuji tyto vaše připomínky. Nyní paní Evans, prosím. A pán Diakono potom. Um, Děkuji vám. Díky za tuto zprávu. Ty body jsou vysoce zajímavé. Stejně jako to, co říkala paní kolegyně. Chudoba a sociální vylučování je samozřejmě obrovský problém, zejména u žen. Je to takový trvalý trend. Já bych eh, se také ráda odkázala na bod čtyři, tedy že u rodin s jedním rodičem Eh, jsou to z 85% ženy, které jsou v takovýchto rodinách a myslím si, že genderový impact, eh, genderový dopad tady nikdo v podstatě nehodnotil ani dopad krize. Takže to je něco, co je potřeba ohodnotit. Jak jste říkala, dívky jsou často ve školách eh, lepší než hoši, nicméně to pak není reflektováno na trhu práce, kde ženy mají méně příležitostí než muži. Vzdělávání je naprosto zásadní pro další příležitosti, ale i pro přístup. I kultura zde hraje podstatnou roli a jazyky. Protože dostupnost kvalitního vzdělávání je napojena na jazykové dovednosti. Je potřeba zajistit, aby děti a mladí lidé nebyli vylučováni. Tento cyklus je potřeba vytvářet nové příležitosti je potřeba odkazovat na tu skvělou práci, která se děje v různých organizacích napříč celou EU. Ve Walesu, v mém okrsku, je organizace, která eh, nese ve velštině název Fair Play. Hovo- eh, zaměřuje se na příležitosti, je financovaná z EU a pracuje zejména proti stereotypům, chce je prolomovat, aby všichni mladí lidé měli shodné možnosti. Takže souhlasím s tím, aby vzdělávání zde mělo velice důležitou roli, ale myslím si, že bychom to mohli ještě dále rozšířit a v tom smyslu předložím i konkrétní návrhy. Děkuji vám, pan Diakonu, a potom komise, pokud bude chtít vystoupit. Děkuji. Pokud bychom alespoň teoreticky měli lépe vyškolené asistenty, než bychom byli sami eh, poslanci, A už eh, v této realitě vidíme, že mezi našimi asistenci, podobně jako, eh, asistenty, podobně jako mezi tlumočníky, je daleko více žen než mužů. Vidíme z toho jasně, jak říkala paní Kosta, že dívky jsou skutečně chytřejší než hoši. No ale teď tedy vážně. Eh, chudoba je vždy dramatická. Hovoříme-li o chudobě mezi dětmi, to už je tragédie. A je potřeba, abychom dělali vše, co je v našich silách, abychom se s touto chudobou eh, vypořádali. Děkuji a teď tedy komise, chcete-li vystoupit. Děkuji vám, paní předsedkyně ty velice zajímavé návrhy, jak v textu, tak teď z pléna bereme na vědomí. Dovolte mi zdůraznit jeden bod, který je v těch písemných doporučeních, co se týká vzdělávání malých dětí a péče o něm. Komise je přesvědčena, že toto je důležitý nástroj pro boj s chudobou jak u rodičů, tak u dětí. Je to nástroj, který eh, výrazným způsobem ovlivňuje participaci rodičů na trhu práce, protože přístup k těmto službám je často překážkou pro vstup na trh práce a samozřejmě víme, že tyto služby jsou velice důležité pro další kognitivní rozvoj dětí a pro zajištění jejich úspěchu později v kariéře, později v životě a pro přerušení toho znevýhodňovacího cyklu u rodin. Komise proto ze všech sil pracuje na dalším rozvoji těchto služeb, investuje do dětí i v rámci evropského semestru a příslušných fondů. Bereme na vědomí, že toto téma je přítomno i zde a bereme na vědomí konkrétní výzvy pro rodiny s jedním živitelem, pro rodiny s jedním rodičem. Pracujeme také na monitorování a řešení tohoto problematiky v rámci evropského semestru. Děkuji vám je dobře, že jsme všichni na jedné lodi. Chci poděkovat všem kolegům za důležité připomínky a za ochotu spolupracovat na tomto důležitém tématu. Nezapomeňte prosím, že termín pro pozměňovací návrhy je 18. listopadu v 11 hodin dopoledne. Tak. A teď se, kolegové, dostáváme k velice zajímavému tématu Máme zde právě přišedší naše hosty, výzkumníky, jejich tolik, jejich celá řada a je skvělé, že jste mezi námi. Tak chtěla bych přivítat delegaci návštěvníků, která zde je, to je francouzská skupina návštěvníků z Borgoň, jsou to eh, zástupci škol a školní inspekce. Byli přizváni frakcí SAD a jsme rádi, že jste zde. Toto je samozřejmě vysoce zajímavé téma, tato studie, která byla zadána výborem Kult eh, a je to velice užitečný příspěvek k naší práci, hovořili jsme o tom už dříve. Jde o internacionalizaci vyššího vzdělávání. Allora, eh, voi sapete che eh, l'obiettivo insomma... Jak víte, Zde jde hlavně o to, abychom se kriticky podívali na situaci na evropské úrovni, co se týká internacionalizace vyššího vzdělávání. A je rozhodně dobře udělat si nějaký základní obrázek o situaci jako v této studii. Hmm. Je to studie ze, ze celé řady evropských států, je dobře udělat si přehled o tom, co se děje. Hovoříme-li o systematičtějším přístupu k mobilitě v Evropě v rámci studií, eh, odborného vzdělávání a práce. A za tím účelem potřebujeme větší objem poznatků, abychom mohli pracovat na základě reálných dat. A k tomu se jistě také vyjádříte. Rádi bychom slyšeli určitá doporučení, protože to ve finále potřebujeme, jak dosáhnout těchto našich cílů. Tato studie eh, bude představena Fionou Hunter z Centra pro eh, internalizaci vyššího vzdělávání z, z Katolické univerzity svatého srdce z Milánu a Evu Ergon Polak z Mezinárodní asociace univerzit z Paříže. A obě dámy nám stručně představí klíčové aspekty této studie. Snímky máme na plátnech v místnosti a teď už dám slovo oběma dámám. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišli. A až promluvíte vy, vyjádří se ostatní kolegové. Není jich tu mnoho, ale za to jsou o to kvalitnější je fakt, že někteří kolegové bohužel kvůli dalším závazkům museli odejít dřív. Nicméně tento dokument je distribuován všem kolegům a e, jak uvidíte, budeme mít další příležitosti k diskusi. A teď už dostane slovo paní Hunter, nebo respektive nevím, kdo bude první. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Já dnes budu prezentovat a kolegyně Eva pak okomentuje některé ty snímky. Dobrý den, já jsem Eva Ergon Polák a hned na úvod se vám musím omluvit, protože budu muset v 11.40 odejít, protože musím chytnout let do Malajzie, který byl naplánován už před touto akcí, takže omluvte mě, eh, já okomentuji tu prezentaci, doufám, že zde budu i pro určité komentáře, ale Fiona bude tou hlavní prezentátorkou. Dobrá, děkuji. Takže začnu tím, že vám připomenu nebo vám řeknu, že studie, která, eh, studie odpovídá na otázku, jaký je podkladný smysl internacionalizace a na co má internacionalizace mířit. Tato prezentace má v několika málo snímcích schrnout dvě části této otázky. Nejprve tedy jak momentálně chápeme a argumentujeme internalizaci v Evropě. Protože e, byť tedy v té studii řešíme i určité země mimo EU, abychom si udělali lepší představu o tom, co se děje v Evropě. A druhá část prezentace je na téma, na co vlastně míříme, kam míříme, jinými slovy, jaký by byl ten žádoucí budoucí vývoj A e, z toho už třeba vidíte, že ten směr, kterým se věci ubíhají teď, e, nepovažujeme my za ten nejlepší pro Evropu. Jeden z prvních klíčových e, poznatků z této studie je, že internacionalizace jako taková je velmi nový fenomén, je to nové slovo. Jen si ho představte ve svém vlastním jazyce. Často ho neumíme vyslovit ani anglicky. Ale hovoříme-li o regionech, zemích, institucích a nebo i o vnitřních prostředích institucí, je to velice diverzifikované spektrum a neexistuje jeden univerzální model, který bychom mohli skopírovat a použít na všechno. A to ani náhodou. Neustále se to mění. Tento pojem ve své stručné historii se výrazným způsobem vyvíjí a ovlivňují ho e, mnohé faktory politické, hospodářské, sociálně, kulturní a tak dále, ale zdůrazňuji zde ekonomické faktory, protože to je zde to rácio, které v internacionalizaci začíná dominovat. A to se děje prostřednictvím trendu privatizace ve vyšším vzdělávání obecně vzato a tím pádem internacionalizace se stále více identifikuje jako určitá forma generování zisku. V Evropě konkrétně, ale e, jsou zde samozřejmě výjimky, jako třeba Velká Británie, zde je výrazný posun od toho, že se internacionalizace chápe pouze jako prostředek spolupráce směrem za vyšší mírou konkurence. Ano, část této studie se také zabývá globálním kontextem a trendy, které probíhají na globální úrovni prostřednictvím čehož chceme lépe situovat evropský vývoj v globální perspektivě. To byla naše role, role IAU. Takže jsou části té zprávy, které se zabývají globálními trendy, kromě toho, že provádíme reporting pro evropské státy. A je to právě ten pojem hospodářských driverů, hospodářských motorů, který je tak podstatný pro celou řadu států, zejména mimo Evropu které nemají možnost využít toho evropského modelu, který je daleko kolaborativní, kolaborativnější v Evropě, A ať už se posunete do Severní Ameriky nebo do Ázie. Tam je ta hospodářská, ta ekonomická motivace ještě daleko, daleko silnější. A i tyto globální trendy sledujeme. A sledujeme to rácio toho, jakým směrem by se internacionalizace měla ubírat spíš než eh, kde je teď. Tak, další důležitý trend je, že toto je strategicky stále důležitější na všech úrovních, ať už na institucionální úrovni, úrovni země, regionální úrovni nebo kdekoliv jinde. Vnímáme zde trend, alespoň na úrovni politiky, za komplexnějším a strategičtějším přístupem k internacionalizaci. Je zde jednoznačně nadnárodně působící rozvoj strategií pro internacionalizaci, což se nejvíce uplatňuje u zemí, kde jsou patrné silné národní ambice. To znamená, více internalizace většinou znamená silnější agendu daného státu a vyšší prioritu. A čím vyšší priorita, tím pravděpodobnější jsou internalizační strategie v institucích, které jsou na tu strategii navázané. Ale i když třeba neexistuje národní strategie pro internacionalizaci, instituce stále více si sami vyvíjejí internacionalizační strategie. A v rámci těchto strategií jde vždy o slovíčko více. Více aktivity, více programů, více mobility, více čehokoliv. Takže v podstatě kam se podíváte, vidíte, že ty strategie jsou růstové, jsou prorůstové. Ale jedna věc, eh, se kterou se země a instituce potýkají, je, jak rozhodovat na základě faktů, protože velice často nemají k dispozici ta správná data, aby se mohli informovaně rozhodovat. To řečeno, eh, v Evropě máme dat spoustu, spíše tedy na národní úrovni, ale je potřeba mít ti data i jaksi na nadnárodní úrovni. Další jasný trend je regionalizace. Stále více zemí chce rozvíjet své regiony a i ty regiony vnímají své sousedy jako partnery pro internacionalizaci. Evropa zde je jednoznačně modelem, protože je nejznámějším modelem internacionalizace na světě, protože skutečně ten evropský model se prosadil nejlépe. Ano, jenom co se týká těch dat a čísel, která z nich máme. Jedna věc, která je jasná, je, že e, data máme k tomu, co se snadno měří, a to je mobilita. A zde je určitá tendence zužovat zaměření internacionalizace výlučně na mobilitu. Ale jak uslyšíte, je zde celá řada dalších rozměrů tohoto procesu a některé z nich se měří daleko obtížněji byť třeba jsou výraznější, jak eh, co se týká jejich vlivu na toho studenta, tak na tu instituci. Takže počet studentů nestačí. Eh, dále, vznikající regionalizace je jasná, dochází k tomu v Africe, Ázii, Latinské Americe. Tam skutečně se používá evropský model, jak si ten celostní evropský model, eh, jakožto tady vzor pro mobilitu, vzor pro společné diplomy, vzor pro postupy uznávání. Takže nejde pouze o model Erasmus, sleduje se, co dělá Evropa i v tom širším kontextu na pomoc internacionalizaci. Takže eh, v Evropě to všechno jednoznačně začalo Erasmem. Kamkoliv se podíváte v Evropě, tak tento model eh, s tím, co pak bylo posíleno boloňským procesem, vytvořil jasné společné chápání a jasné společné motory pro internacionalizaci. Jak zmínila Eva, to pak mělo výrazný dopad na ostatní regiony světa. Je to součást důvodu, proč zde je ta tendence mainstreamingu internacionalizace vyššího vzdělávání v Evropě. Ale eh, jsou zde určité výjimky. O internacionalizaci se hodně mluví, ale když se podíváte do terénu, tak politika eh, nevždy reflektuje praxi. A je potřeba si realisticky uvědomit, že i co do dosažených výsledků v Evropě nejsme uniformní, nejsme homogenní a v Evropě jsou určité výzvy. O některých z nich už jsme zde dnes ráno slyšeli jeden z nejzajímavějších výsledků našeho globálního průzkumu, když jsme se podívali na to, co se děje v oblasti výzev, je to, že i v Evropě, která je nejpokročilejší v některých těchto oblastech, co se týká internacionalizace, například eh, otázka uznávání kreditů a délky studia je jedním z největších rizik. Další riziko eh, které nám v Evropě ještě zbývá, je to, že internacionalizace je pouze k dispozici těm, kteří si ji mohou dovolit. Takže je zde problém rovného přístupu k příležitostem internacionalizace, včetně mobility. A to je velký problém pro instituce. A nakonec bych ještě řekla, jako už říkala Fiona, jedna z výzev je, že v různých částech Evropy toto má různý dopad. Jinými slovy, dochází k určitému odlivu mozků i uvnitř Evropy, protože některé regiony zkrátka zažívají to, že jejich studenti odcházejí jinam. O tom odlivu mozku, o kterém tady vždy hovoříme v kontextu eh, africkém, musíme hovořit i v kontextu evropském. Podíváme-li se na to, jak to rácio, jak ta dynamika ovlivňuje evropské státy, tak ten typ strategií pro internacionalizaci vyššího vzdělání obvykle se soustředí na tyto tři oblasti. Je zde zdůraznění ať už krátko nebo dlouhodobého hospodářského prospěchu, ať už tedy tím, že budete nabírat mezinárodní studenty, anebo že si vytvoříte klíčové vztahy s určitými zeměmi, je zde eh, hodně aktivit, co se týká náboru talentů a mezinárodního nastavení, to znamená viditelnost, profilování se, sledování žebříčku a tak dále. A velice silné zaměření na mobilitu, protože evropský model mobilitu zdůrazňuje jakožto klíčovou komponentu internacionalizace. A my bychom chtěli navrhnout, a tady už se dostáváme k tomu, kam si myslíme, že by se tato oblast měla ubírat do budoucna, myslíme si, že bychom měli zaujmout daleko komplexnější přístup k internacionalizaci. Ehm, možná ještě lepší než slovo komprehensivní je slovo koherentní, to znamená, internacionalizace na institucionální úrovni by byla smysluplná vzhledem ke svému poslání. Nebude to jeden univerzální model, tedy dělejme to, co dělají všichni ostatní jsme přesvědčeni, že se musíme přestat zaměřovat na mobilitu. Samozřejmě mobilita je úžasná, nikdo neříká, že musíme přestat s mobilitou, ale je potřeba, aby internacionalizace byla dostupná. To znamená, zaměřit se musíme zejména na osnovy. Musíme pochopit, jaké výsledky vzdělávání můžeme produkovat, abychom vytvořili toho globálního občana, to znamená člověka, který je schopen fungovat, najít práci, pracovat a tak dále na globální úrovni a musíme se zaměřit na to, jaké charakteristiky absolventů internacionalizace pomáhá prosazovat. A tím se dostáváme až k samotnému jádru těch e, studijních programů. Tam musí probíhat ta akademická debata na úrovni těch jednotlivých studijních oborů. Jedna věc, kterou je potřeba ještě jednou zdůraznit z té širší než evropské perspektivy, je to, že evropské programy mobility cílí na nějakých 20%. A pokud těch 20% dosáhnou, tak stále ještě zde bude 80% studentů, kteří nikam během studií nepojedou. Globálně máme 152 milionů studentů a pouze 3% z nich kdy dostanou tuto příležitost. Takže pokud se nezaměříme na eh, vzdělávací programy, na kurikula, pokud se nezaměříme na další výzkum v oblasti vyššího vzdělávání, internacionalizace se pouze vždy dotkne této malé elity. Jedna věc, eh, která je pro nás velice důležitá, je koherentnější propojení internalizace s jejím posláním. Internacionalizace musí sloužit celkovým zájmům vyššího vzdělání. Není to samoučelná věc. Je potřeba, aby internacionalizace řešila klíčové výzvy, které jsou stále víc mezinárodní. To znamená, právě ty vzdělávací programy jsou to nejdůležitější. Tak koukám na hodinky, eh, takže poslední část prezentace proběhneme eh, ještě rychleji a Evi dám slovo nakonec. V té studii je celá řada poznatků, které vás informují o tom, jak si myslíme, že těch cílů můžeme dosáhnout. Ale jedna z klíčových částí této studie je to, že jsme se podívali na ty všeobecné akceptované definice internacionalizace a na to, jakým způsobem bychom třeba mohli změnit zaměření internacionalizace v rámci těchto definic. To by mohl být dobrý výchozí bod. Stávající definice, a těch definic je celá řada, ale ta nejobvyklejší je definice Jane Knight. To znamená proces integrování mezinárodní, mezikulturní nebo globální dimenze do účelu funkcí a um, reality postsekundárního vzdělávání. To je definice, která nám dobře sloužila posledních nějakých 10-15 let, ale samozřejmě otevírá určitou příležitost vyvinout si vlastní interpretaci internacionalizace v rámci tohoto rámce. Jinými slovy, že internacionalizaci si přizpůsobíte svým potřebám. My chceme tuto definici trošku pozměnit a e, tady vidíte zvýrazněně to, co jsme tam přidali. To znamená, že to je záměrný proces integrace e, mezinárodní, interkulturní a globální dimenze do účelu funkcí a e, reality postsekundárního vzdělávání. A proč? v rámci toho, aby se zvýšila kvalita vzdělávání a výzkumu pro všechny studenty a učitele a aby začal vznikat smysluplný příspěvek společnosti. Takže záměrný proces. My chceme zdůraznit to, že to musí být smysluplné v rámci vašeho vlastního poslání. To znamená, musíte o tom přemýšlet, musíte se rozhodnout, musíte si něco vybrat a pak podle toho jednat. Nejenom o tom mluvit, ale skutečně něco udělat. A říkáme, že internacionalizace vyššího vzdělávání musí být pro všechny, protože chceme reflektovat zvyšující se povědomí v tom smyslu, že toto musí být méně elitistické a inkluzivnější. Je zde ta zahraniční komponenta, to je velice cené a to musí být integrální součástí internacionalizovaného kurikula pro všechny. A to bude mít samozřejmě dopady na zvyšování akademické angažovosti v internacionalizaci a poskytování náležité podpory pro eh, management vyššího vzdělávání. No a nakonec zdůrazňujeme, že internacionalizaci nesmíme vnímat samoučelně, je potřeba ji vnímat jako něco, co zlepšuje kvalitu a co přispívá k dalšímu rozvoji společnosti. Eh, zatímco tedy to eh, hospodářské rácio asi nezmizí, říkáme, že není možné se zaměřovat pouze na hospodářský prospěch v internacionalizaci. No a poslední slovo nechám Evě. O, děkuji. Eh, myslím si, že ta definice internacionalizace, která se používá a vytvořila obrovský konsenzus se chtěla nastavit jako neutrální proces, procesuálně, ale dnes už lidé uznávají, že to tak úplně neutrální není, protože zde jsou určité motory mimo institucionální rámec, mimo akademický rámec, to znamená, že ta nová eh, definice se zaměřuje na celkový účel, který není v první řadě hospodářský, je v první řadě akademický a vědecký. A v tomto smyslu si myslím, že toto je daleko užitečnější a účelnější definice, která může být hodnocená co se týká dopadu internacionalizace, skutečného dopadu internacionalizace na kvalitu a na řešení místních a globálních problematik. Ještě jedna poznámka na závěr, když dovolíte. Evropa zde má obrovskou příležitost, ale i obrovskou odpovědnost protože Evropu všichni sledují a pozorují jakožto model, jakožto vzor. Je důležité, aby politika, kterou Evropská komise a ostatní instituce vytvoří, reflektovala tyto důležité hodnoty vyššího vzdělávání jakožto veřejného statku. Je potřeba uznat, že podobně jako se na Evropu dívají ostatní, Evropa jako taková se sama od ostatních také může poučovat. Toto není jednosměrný proces, je to proces obousměrný. Ale myslím si, že v tomto ohledu je naše zpráva velmi jasná. Děkujeme za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám eh, z celého srdce za eh, toto vyčerpávající schrnutí této velice bohaté studie. Podařilo se vám zprostředkovat nám základní sdělení, eh, tedy to, že musíme změnit naše pojetí internacionalizace vyššího vzdělávání. V této fázi, kterou jsme právě zahájili, co se týká procesu internacionalizace, bude velice zajímavé sledovat i další vývoj eh, v této oblasti. Do této studie spadlo 17 států, nejenom v EU, ale i mimo, což znamená obrovskou přidanou hodnotu. Jsou zde dvě výzvy. Jednak eh, my musíme být institu- institucionalizovanější a méně elitářští v těchto programech. A ta druhá výzva je navrhovat zahajování dialogu s univerzitami. Je potřeba respektovat jejich autonomii, protože ho- hovoříme o internacionalizaci nejenom pomocí nástrojů, které jsou v zahraničí, ale je potřeba obohatit kurikulum což je jednoznačně legitimní požadavek, protože tím se zlepší jak ekonomika, instituce budou viditelnější a znamená to i investice do lidí. Důležitá zde je také rovnost, podobně jako kvalita. Svým způsobem se posouváme tak trochu od toho běžného diskurzu, který zde výdáme o stávající situaci. Eh, bojovali jsme obrovskou bitvu, abychom zdvojnásobili prostředky eh, dostupné pro Erasmus+. Snažíme se snižovat nerovnost. Ale bohužel je to stále příležitost, kterou ne všichni mají. Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavý přehled. Eh, jsem si jistá, že zde jsou kolegové, kteří se chtějí vyjádřit. Za prvé Eh, bych nejprve ještě přivítala jednu skupinu návštěvníků, eh, která sedí vzadu v sále. Je to asi 15 lidí z Asociace švédských studentů. Eh, to je skupina Maxe Andersna. Takže vás srdečně vítám. Jste tamhle vzadu, že ano? Ano, už vás vidíme. Vítejte. Srdečně vás vítáme. Jsme rádi, že jste tu. No a teď dáme slovo kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Začneme paní Šojdrovou, pak kolegové Venta, Morgano a další. Vážená paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat za uvedení eh, této studie. Zatím jsem neměla možnost ji prostudovat podrobně. Nicméně obávám se, že pro eh, využití pro naše potřeby mm, zejména třeba pro diskuzi o Erasmus+, o mm, využívání pro mm, nějaké návrhy pro koordinaci toho vysokoškolského vzdělání na úrovni Evropské unie. E, my potřebujeme plošný monitoring toho, co se na úrovni EU děje taková výběrová studie je zřejmě možná ale pro skutečně zodpovědné posouzení té situace eh, musím říct že plošné pokrytí by bylo výhodnější. zajímá mě váš názor na tuto metodu. A vy jste sama zmínil, eh, obě jste zmínili to riziko odlivu mozků. Eh, odliv mozků zasahuje země mm, ty novější které přistoupily do evropské unie protože je daleko větší zájem studovat eh, ve známých univerzitách ale <clears throat> myslím že se to postupně začíná zlepšovat a já bych chtěla potvrdit že strukturální programy z evropské unie které jsme využili pro stavbu výzkumných center při univerzitách právě v regionech třeba v české republice Eh, i když mají problémy s udržitelností tak určitě eh, znamenají eh, velkou změnu právě i pro možnost mezinárodní spolupráce protože oni již dnes mají určitou excelenci v určitých výzkumných oblastech a mohou skutečně naplňovat tu myšlenku internacionalizace což by za jiných okolností nemohli takže to plné využití třeba právě strukturálních fondů tomu napomáhá to je tato věc ale eh, vím že velmi se obávají eh, odlivu mozků eh, obává ukrajina která je zapojena do erasmu a chtěla jsem se vás zeptat zda vy byste mohli říct nějaký způsob jak odlivu mozků při podpoře internacionalizace čelit jaké by mohly být nástroje kromě finančních samozřejmě protože je to především otázka kvalitního pedagogického sboru a výzkumu výzkum a Eh, učitele na vysokých školách kteří jsou dobře zaplaceni přitáhnou zahraniční studenty takže určitě je to otázka podle mého názoru především finanční finančního zajištění eh, těch eh, mm, univerzit v regionech v těch méně známých univerzitách ale jestli existuje ještě nějaký jiný nástroj. děkuji. Děkuji. Pan Venta. Moje koleženka. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Vím, že máte naspěch. Když jsme hovořili o odlivu mozku, máme, nějaké, máme nějaká čísla? Je to také otázka rivality mezi uh, univerzitami v Evropě? To je také navázáno na mobilitu. Já vím, že je to velice široký materiál. Uh, vy jste říkali, že Erasmus jenom jako začátek. Mně to připomíná uh, takový obraz, že jak si zatím jsme v komfortní zóně a potřebujeme se z ní dostat. Co se týče nových členských států, včetně toho mého, tak pro nás pochopitelně je spolupráce regionálních univerzit velice důležitá. Máme-li uh, zajistit, eh, abychom vytvořili pracu, nebo vychovali pracovníky, kteří budou schopni fungovat na globálním trhu práce. Takže poprosím o konkrétní čísla. Když někdo končí třeba vysokou školu, tak musí vědět, co se také děje přímo v jeho oblasti, ne to, co se děje globálně ve světě. Eh, Pan Morgano, A připomínám vám, že tuto prezentaci si budete moci přečíst, až budete mít čas, je tam opravdu velké množství údajů. E, možná někdo požádá ještě o další údaje, ale každopádně já si myslím, že tam je opravdu velký počet údajů a pro mě je velmi zajímavá ta věc související s iVersity. Má to své výhody, ale i nevýhody. Proto vám doporučuji, abyste si tuto zprávu podrobně přečetli, protože se ptáme na věci, které už v této zprávě jsou. Ano, děkuji. Já bych vám chtěl eh, poděkovat za tuto prezentaci. Samozřejmě my tady teď eh, klademe dotazy ohledně věcí, které jsou v textu, protože jsme to nepřičetli. Je to taková eh, srovnávací studie, která nám umožní si udělat obrázek o tom, jaká je situace. Na jedné straně eh, máme tedy tady interpretaci světových tendencí, ale potom je tady zase taková interní interpretace, která nám umožní, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, jaká je tam situace. Eh, já se vás potom chci eh, zeptat na ten váš návrh ohledně té větší pružnosti, protože o to tady konec konců jde. Vy eh, tady hájíte jasnou tezi a to, že potřebujeme institucionalizovat internalizaci že tady nehovoříme pouze o mobilitě, to znamená pokročit ku předu obrovskými kroky. Je to cíl, který vyžaduje několik předchozích fází. A tady tato interpretace vychází z překonání toho nejrozšířenějšího rozměru, kterým je zaměstnanost. To je samozřejmě důležité, ale není to jediná věc já si eh, myslím, že ty ekonomické otázky by nám neměly diktovat, jak to bude v budoucnosti, protože nevíme, co bude v budoucnosti. V oblasti vzdělání se musíme eh, snažit předjímat, abychom eh, překonali současné překážky a pracovali na inkluzi. Vy také hovoříte o kvalitě. To je samozřejmě věc, které se nemůžeme vzdát. A taky to předpokládá zamyslet se nad akademickým světem. Vy jste hovořili o akademickém sektoru. Vy jste o tom hovořili, ale to podle mého znamená, že vy předpokládáte, i když mi to potvrďte mi to, že se překročí rozměr jednotlivých států v souvislosti s touto otázkou. A to se uh, musí také dát do uh, symbiozy s samostatností vzdělávacích institucí. Eh, mně to přijde věc báječná, je to opravdu obrovská výzva ale víme, že tady existují mm, určité obavy a odpor k tomu. Samozřejmě to obnáší určitou zátěž. Co je pro mě také předmětné, je, že 3 eh, eh, v současnosti mohou využít těchto příležitostí. Eh, to je ten objektivní cíl, ten objektivní údaj, který dnes máme. Poslanci, kteří chtějí posílit tady tyto příležitosti, a týká se to i dalších otázek. Tak v tomto případě je to stejně tak zásadní. A potom je tady další věc, která je velmi aktuální, nezávisle na tom, co eh, se uskutečnilo eh, v rámci boloňského procesu. Jo, letadlo, letadlo, ne, můžete odletět do Malajzie. Já vás eh, tady nebudu zdržovat. Eh, nechce, abyste, aby vám to letadlo uletělo. Ale co je nejdůležitější, eh, studijní plány, tak eh, jakým způsobem bychom se na tím měli zamyslet. Víme, že to existuje zásadní rozdíl uznávání, nostrifikace, diplomů. To je všechno velmi komplikované a v současné době to mnoho věcí blokuje. To je další věc. Výzkum, vědecký výzkum je mnohem širší a není to tak závazné. To jsem jenom chtěl říci. Dobře, děkuji vám. Vidíte, že tady eh, to velmi prožíváme a je to pro nás důležité. A nyní dám slovo kolegyni, která musí eh, odletět do Malajzie. Máme tady 10 evropských států a ještě 7 států, včetně Malajzie. Omlouvám se, že nebudu eh, schopna odpovědět plně, Fiona mě doplní. Co se týče odlivu mozku a toho, že existuje řada institucí, která v podstatě přitahuje prostřednictvím mobility, tím, že se stávají centry dokonalosti. To je všechno pravda, ale myslím si, že musíme hlavně poskytovat více informací. Například v České republice máme Univerzitu Karlovu v Praze a řadu dalších, které se znají, ale přitom tam určitě existuje řada dalších vysokých škol v regionech. A to platí všude, nejenom v České republice. A informace o těchto institucích prostě musí být poskytovány. Chceme-li, aby tyto ústavy byly atraktivní. Ano, máme různé škály akademických institucí, které v podstatě vytvářejí hierarchii. a ta si myslím, že může poškodit ty méně známé ústavy. Teď, co se týče autonomie a soustředění se na osnovy, to bylo určitě důležité. Když jsem poslouchala naše vystoupení, v podstatě jsme se poslouchali navzájem, tak jsem měla pocit, že, sou, že se soustředíme ve své komunikaci spíše na instituce, než na ty, kteří rozhodují v Evropské unii. No, my pocházíme z těchto institucí a tím je zabarvena i naše optika, ale uh, když se podíváme na vnitrostátní politiky, tak eh, vidíme určité rozdíly mezi tím, kam se má ubírat ta strategie, to znamená více mobility, více studentů do více ústavů, a snaha najít svou geopolitickou pozici a tím kam by se měly směřovat eh, samotné vysoké školy, tedy sloužit svým studentům. Ano, osnovy to je věc, kterou mají na starosti oni, ale je pravda, že tady existuje, že to není úplně propojené. Mám pocit, že v té zprávě k tomu přistupujeme trochu komplexněji. Moc se omlouvám, ale budu muset vám utéct. Děkuji a přeji vám hezkou cestu, příjemný let. Prosím. S vaším dovolením bych jenom doplnila pár připomínek k tomu, co zaznělo. My v podstatě navrhujeme dlouhodobý proces jako přístup. To je prostě jasné. Pokud bereme internacionalizaci vážně, tak ji musíme pojímat jako proces změny, a to změny dlouhodobé. Když se snažím pomáhat s internacionalizací institucím, tak jim vždycky říkám, že internacionalizace jako lupa, pod kterou jsou daleko více vidět slabiny daného ústavu. Takže v podstatě nemůžeme říct, že necháme všechny věci tak, jako leží a běží a přidáme internacionalizaci. Interna- internacionalizace musí být součástí našeho fungování jako instituce. Veškeré instituce, které mají o toto zájem, a konec konců také vnitrostátní vlády, které chtějí vytvářet politiky, které mají tento proces podporovat, tak mají k dispozici řadu literatury, kterou napsali praktici, obsahuje praktické přístupy a nástroje. Takže je to možné, dá se to udělat. Pakliže budeme pracovat na osnovách, můžeme také vytvořit různé modely pro mobilitu. Třeba semestr v zahraničí nebo rok v zahraničí je možná výborný jako osobní zkušenost, ale možná není trvale udržitelný z institucionálního hlediska. Takže když vlastně tu ten mezinárodní aspekt zapracujeme přímo do kurikula, tak v podstatě mobilita bude jenom jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle ale ne jediným. Jinými slovy, nesnažíme, nesnažíme se jenom zaplácnout díru v tom, co daná instituce není schopna poskytnout a přesunout to jinam. Pokud máte mezinárodní kurikulum s mezinárodními vzdělávacími cíly, tak ta mobilita může být velice krátká, třeba týdny. A ta může mít zásadní dopad, protože je v podstatě součástí osnov. Studenti jsou na to dopředu připraveni a potom pokračují v běžné výuce. Já opravdu věřím v úspěšnost evropského vyššího vzdělávání a prostoru evropského eh, vyššího vzdělávání. A tento prostor se musí stát také prostorem virtuálním. Evropská strategie vyššího vzdělávání bude globálně úspěšná pouze tehdy, pokud bude i virtuální. Takže internacionalizace osnov a zaujetí vedoucí pozice v oblasti virtuálního vzdělávání. Potom dáme přístup eh, k tomuto vzdělávání řadě lidí, jak v Evropě, tak mimo ní. Je tam obrovský potenciál, potřebujeme ale využít synergie s dalšími odvětvími, chceme-li dosáhnout tohoto cíle. Děkuji mnohokrát. Já úplně souhlasím s touto analýzou Mám za to, že to byla opravdu jedna z nejzajímavějších analýz, které jsme si vyslechli. Takže ještě jednou moc krát děkuji a prosím všechny, aby se seznámili s touto studií, protože potom se budeme moci posunout v této oblasti ku předu. Ta integrace s jinými mobilitními programy, to bylo zajímavé. Také je pravda to, že je potřeba to převést i do virtuálního prostoru, protože tak vznikne obrovská příležitost eh, pro Evropu postavit se do vůči pozice v této oblasti. Vnitrostátní politiky se velmi liší. Řada zemí má za to, že mohou diverzifikovat svou nabídku vzdělávání eh, pouze mobilitou. Ale já si myslím, že není potřeba zdůrazňovat jenom fyzickou mobilitu, že je k tomu potřeba přistupovat individuálně. To je možná nové téma a zároveň velká výzva. Nevím, jestli bych k tomu chtěla něco říci komise. Děkuji mnohokrát za slovo. Před dvěma lety Evropská komise vydala sdělení, která se jmenuje Evropské vyšší vzdělávání ve světě, což je v podstatě strategie internacionalizace našeho vyššího vzdělávání. Pracujeme se stejnými odborníky jako vy a následně výsledky vaší studie jsou v podstatě dost 100% v souladu s tím, co je napsáno v tomto sdělení. Když bylo vydáno toto sdělení a když jsme spustili program Erasmus+, že Erasmus Plus pochopitelně má velmi silný mezinárodní rozměr. A když paní Segram Polák říkala, že bychom neměli hovořit jenom o internacionalizaci, ale hlavně se do ní pustit, tak v podstatě to jsou všechno věci, o které my jsme se snažili během posledních pár let s programem Erasmus+. Možná, že občas máte špatný dojem, že Erasmus a Erasmus Plus se týká jenom mobility. Tak to není. Je to o daleko více věcech, než jenom o mobilitě. Jak už bylo řečeno, mobilita by neměla být cílem samým o sobě. A nikdy nebyla. Je to pouze nástroj, který pomáhá vyšším vzdělávacím ústavům otevřít se mezinárodním vlivům a zlepšit tak kvalitu svého vzdělávání. Takže ta mobilita není jenom o mobilitě studentů, ale také pedagogického personálu. Já vím, že vy jste to v prezentaci neříkali, ale ve studii to máte, protože pokud nebudou motivováni učitelé vysokoškolští, nebudou se účastnit mobility a nebudou ji propagovat mezi svými studenty. Díky programu Erasmus Plus umožníme mobilitu 30 tisícům studentům i pedagogickým pracovníkům mimo Evropu. Takže ještě jednou týká se to jak studentů, tak pedagogických pracovníků, a to obou směrně, tedy do Evropy i z ní. Je potřeba ukázat, že naši studenti i pedagogičtí pracovníci mají zájem i o netradiční destinace. Je pravda, že naši studenti mají zájem hlavně o evropské destinace, ale bylo by zajímavé pro ně, kdyby mohli vycestovat v rámci mobility i mimo Evropu. Vy jste to konec konců sami zmiňovali. Strategie internacionalizace musí být obšírnější, musí tam být i další opatření typu společných programů a společných titulů, což konec konců v rámci Erasmus Mundus a Erasmus Plus probíhá. Je to určité strategické partnerství. Vy jste hovořila o tom, že je tam tvrdá konkurence a že Evropa se musí stát atraktivní vzdělávací destinaci, ale zároveň tam je spolupráce. Takže na, to se nemusí popírat. Na jednu stranu spolupráce, na druhou stranu konkurence. V rámci Erasmus Plus se snažíme spolupracovat v rámci posilování kapacit v jiných částech světa, především v Ázii, v Africe, Latinské Americe a umožňovat jim rozvoj. Čili můžeme Eh, spolu konkurovat, můžeme si konkurovat, ale zároveň spolupracovat. Další důležitá věc, rovnost, to je také jedním z hlavních bodů naší strategie Erasmus+. Zdůrazňujeme výběr studentů z eh, eh, sociálně slabších vrstev. Co se týče odlivu mozku, tak o ten nám také jde a proto podporujeme mobilitu kreditů a titulů, protože pokud toto budeme propagovat a přijdou k nám třeba studenti, tak si mohou získat jenom nějaké kredity a potom se ale vrátí na svou alma mater, aby tam dostudovali. Takže vlastně nemusí mít nutně evropský titul. Pochopitelně i to je možné, pokud někdo eh, vystuduje nebo dostuduje vysokou školu v Evropě, tak pak má tendenci v Evropě zůstat. Nicméně nástroj Erasmus Plus není jediným nástrojem internacionalizace. Evropská unie a komise se také zapojuje do řady dialogů o politice vyššího vzdělávání a školství. Čína, Indie, Mexiko jsou prioritními zeměmi, eh, to tež platí pro Brazílii, ale také máme regionální politické dialogy se západním Balkánem, vyšším, eh, východním partnerstvím a, ve Středomoří. A právě často hovoříme o uznávání kreditů, ale také uznávání eh, diplomů a podobně. Takže máme k dispozici celou řadu nástrojů. To je, myslím, z mé strany pro tuto chvíli vše. Pokud máte zájem, podívejte se i na toto sdělení, které vyšlo před dvěma lety. A když slyším výsledky vaší studie, tak mám pocit, že to naše sdělení je pořád aktuální a že je v souladu s posledními vývoji. Pak ještě jedna věc, na kterou jsme zapomněli, na absolventy. Ti jsou jaksi důležitým prostředkem internacionalizace. Vidíme to na univerzitách, v zemích i v EU. My se snažíme a oživovat e, sítě absolventů. Můžou být konec konců i nástrojem veřejné diplomacie, tak aby oni byli našimi nejlepšími velvyslanci. Zmiňovali jste řadu národních strategií pro internacionalizaci, máme strategii evropskou také, ale neměli bychom zapomínat na to, že tyto strategie musí být napojeny na jiné národní strategie, konkrétně třeba strategie pro národní rozvoj a pro migraci. Protože jak v Evropské unii, tak v jednotlivých členských státech se snažíme o to, aby Evropa se stala atraktivní destinací pro studenty, ale potom, když studenti nedostanou víza, což se konec konců stává stále častěji, tak pak je to problém, na kterém musíme pracovat. Děkuji. Grazie davvero per queste... Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé vystoupení a ještě dám slovo paní kolegyně. Ano, eh, vaši strategii jsme jaksi integrovali do své studie. Kolega Hans Tebet eh, byl součástí týmu, který pracoval na této strategii, takže ve vaší strategii skutečně věříme. Já jsem neměla dost času na to, abych eh, mohla zdůraznit, do jaké míry evropský model nám závidí a snaží se kopírovat globálně. Myslím si, že Evropa má velké štěstí, protože v době, kdy dominuje konkurence a, a co se internacionalizace týče, tak jde stále více o příjmy, tak máme tady v Evropě tuto protiváhu. Ano, narůstá konkurence, ale na druhou stranu máme opravdu v krvi spolupráci co se týče internacionalizace. A máme svůj vlastní evropský model. Přispěli jsme prostřednictvím programu Erasmus zcela zásadním způsobem. Neměla jsem dost času na to, abych také ve svém vystoupení zdůraznila potřebu pracovat s pedagogickými pracovníky. Pokud máme zájem o internacionalizaci osnov, tak je to akademický projekt. Ano, můžeme nastavit politiku, můžeme nastavit strategie, ale bude realizována pouze tehdy, pokud v ní budou věřit akademičtí pracovníci. A mají-li tomu věřit, tak musí být podporováni. A to nejen, nejenom jaksi pedagogičtí pracovníci, ale také lidé, kteří pracují ve správě na vysokých školách, a kteří prostě přispívají k tomu, jestli je to pro studenta dobrý zážitek. Prostě pokud nemáte kde bydlet, tak nemůžete do školy. Nemůžete myslet na svou budoucnost, pokud vám ani eh, jak si nedají, nedají víza. Takže si myslím, že pod podpora internacionalizace z jiných oblastí zcela nezbytná, má to být pro studenty úspěšné. Ale vzdělávání to probíhá ve škole, v rámci jaksi, kontaktu mezi učitelem a studentem, takže ano, potřebujeme strategie a politiky, ale pokud si nezískáme na svou stranu akademiky, tak to nakonec v praxi neproběhne. V Evropě vidíme trend, což třeba vyplynulo z poslední studie ze Spojeného království, že se vlastně vracíme k tomu hlavnímu tradičnímu vzdělávacímu prostředku, tedy učení. Ano, je pravda, že musíme konkurovat a proto musíme provádět výzkumnou činnost, ale často zjišťujeme, že prostě jsou tak vyčerpaní naši výzkumní pracovníci na vysoké škole, že nemají čas učit. Věřím v evropskou strategii, ale myslím si, že Ala Long bude muset být koherentnější a synergističtější. Hovoříme o partnerstvích pro mobilitu, hovoříme o digitálním vzdělávání, ale a la long všechny tyto věci budou muset být součástí jednoho balíčku. Tak, aby vznikaly i partnerství pro vytváření mezinárodních osnov ve virtuálním prostoru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To bylo velice zajímavé zasedání dnes dopoledne. Mám pocit, že řadu věcí jste nám dovysvětlili. Jak říkala zástupkyně Evropské komise, konkurence a konkurenceschopnost jde ruku v ruce se spoluprací. Já vím, že univerzity čelí výzvám, a ty výzvy je potřeba řádně vyřešit. Dobrá, takže budeme v kontaktu. Děkuji mnohokrát za vaši práci, děkuji za vaši účast na našem dnešním eh, zasedání. Takže. Allora, scusate, vorrei solo dirvi che concludiamo la nostra eh, riunione. Takže tím bychom mohna, možná mohli uzavřít toto zasedání. Chci jenom připomenout, že 3. prosince proběhne další schůze. Budeme mít také meziparlamentní konference, takže všichni poprosím, aby tam byli. Prosím šéfy delegací, aby se postarali o to, že tam jejich poslanci budou. To tež platí i pro šéfy politických skupin, protože to bude důležité zasedání. Děkuji také tlumočníkům, my děkujeme za pozornost. Teď poprosím všechny z vás, kteří se nemají účastnit zasedání koordinátoru, aby opustili sál, protože nás čeká zasedání koordinátoru. Děkuji vám mnohokrát za účast, děkuji i návštěvníkům za návštěvu.